Dear colleagues, could you try please take your seats so we could start the meeting? Kolegové, milé kolegyně, prosím, nemám zde kladívko, ale abychom mohli už začít, tak prosím, postavte se na svá místa. Takže, si dovolíte, nejprve bod číslo jedna na našem dnešním programu jednání, a to je přijetí pořadu jednání omlouvám se. Jednička vlastně už proběhla dneska dopoledne, víte, že jsme měli slyšení dneska, to znamená, je to o číslo dvě a to je přijetí dnešního pořadu jednání. Všechno probíhá na internetu, to bych vám ráda připomněla, navrhuji přijetí našeho programu 28. dubna byl distribuován a i přesto, ale musíme dělat určité změny. Místo předseda Eh, Sylvie Guillaume, místopředsedkyně se zúčastní, bodu číslo 9 našeho jednání, to je transparentnost, odpovědnost a bezúhonost v orgánech EU. A poté zpravodajem pro rozpočet v roce 2016 Manuel Fernández se rovněž zúčastní našeho jednání, takže včera už jsem nás informoval, už jsme nás informoval o tom a potvrzuji, že budeme muset změnit tyto body, pořadí těchto bodů, to znamená, nebude to 8, 9, 10, 11, ale 9, 11, 8 a 10. To bude 9, 11, 8 a 10. Čili nemáte-li nic proti, můžeme tento pořad jednání takto schválit. A dále zde mám ještě krátkou informaci, která se týká meziinstitucionální dohody o lepší regulaci, lepší legislativě. Vždycky je mým úkolem vás informovat o tom, k čemu došlo na těchto jednáních. Ráda bych potvrdila to, že AVKO i Jury, výbor, jsme přidruženými výbory tohoto procesu. Proběhla dvě jednání na konferenci předsedů Franz Timmermann, místo předseda komise, se zúčastnil této schůzky, došlo k výměně názoru a rovněž proběhla debata, mimořádné jednání všech předsedů výborů s předsedou Šulcem, názory výborů tam a samozřejmě byly diskutovány pan předseda Šulc se zúčastnil této výměny názoru a další věc, o které by vás ráda informovala. Zatím ještě nemáme konečné rozhodnutí konference předsedů ohledně vyjednávacího týmu a konkrétní procesu nebo vůbec, jak to bude vypadat celý tento proces jednání. Tak a to je vlastně v podstatě všechno a tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je hlasování. Vyzkoušíme nejprve naše hlasovací karty, zjistíme samozřejmě, kolik z nás nemá karty, takže prosím, Jose nás zahájí hlasování, ověříme to, čili pouze ověření, to je skutečně pouze testovací, testování zařízení. To znamená dva ze stejných, tři, dokonce tři lidi ze stejné politické ne, ne, různé, už jsem se bála, že je to nějaká epidemie. Dobře, takže tak máme to pod kontrolou, ne všichni hlasovali, máme tam více karet než hlasovacích, samotných hlasování, takže ano, je to v pořádku. Dobře, tak ta poslední osoba asi věří, že ta karta funguje v pořádku. Takže no, nejprve je to situace v oblasti základních práv v Evropské unii. Je to zpráva, je to v podstatě naše stanovisko, zpravodajem, navrhovatelem je pan Atondo. Ano, no, myslím, že je to takto je správně. Dobře, takže kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmička. Kdo je pro? Sedmička. Kdo je pro? Pozměňovací návrh sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. ještě jednou, kdo je proti. Takže ještě jednou, je to sedmička, pozměňovací návrh sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis tři. Kdo je pro? proti trojka, ověříme. Silvi je pro, takže ještě tři hlasy pro, končím hlasování. To znamená, takže 12 pro, 10 proti. Takže zamítnu to, ne naopak. Naopak, omlouvám se, říká paní předsedkyně, přijato. Kompromis čtyři. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka, kdo je pro? Patnáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis pět, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, kompromis ve dvou částech. První část kompromisu šest kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro. Ověříme si druhou část tohoto kompromisu. Myslím, že jsme to schválili, říká paní předsedkyně. Takže přijato 15 k 9. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 14. Máme se ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Není tomu tak, takže v této pozměněné podobě tohoto ústního návrhu hlasujeme, kde pro, kde proti. Zdrželi se přijato. Osmička, kompromis, kde je pro,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 a to je návrh zprávy ohledně výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012-2013. Jednička, kdo je pro? Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato dvojka, pro, proti, přijato, zdrželi se, přijato. Trojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Přijato. EPP bylo proti. Dobře. Nebo chcete to ověřit, pane kolego? Ne, čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pětka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka, oddělené hlasování. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, je Ověříme. Druhou část šestky ověříme. Končím hlasování. 14 k 9, nebo jak to teda tak vypadá? 13 proti 9 hlasům. Takže přijato. Ano, přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Osmička pro proti, zdrželi se, přijato devítka pro. Ne, nebylo to přijato. A vypadlo nám to. Takže chce někdo ověřit osmičku? Dobře, zahajuji hlasování o osmičky. Končím hlasování. Ještě jeden hlas proti. Silvie proti? Silvie pro. Silvie pro takže 9 proti 13 zamítnuto. To jsem říkala. Takže devítka, kdo je pro? Proti? Na levé straně zde kolegové nehlasují. Nevím, nevím, vypadá to, že nehlasují. Devítka. Ne, devítka nám nevypadla. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Je zde ještě druhá část, tak to nevím, jak to vypadá. Čili nevíme, jak bude vypadat ta druhá část. Tak to je skutečně špatně připraveno. Nevíme, jak to vypadá ta druhá část. Dobře, takže ta druhá část, já se omlouvám, ale to si musím nejdříve přečíst. Dobře, hlasujeme o té druhé části pouze. To znamená, že vítáme uši zapojení národních parlamentů do evropského legislativního procesu, především s ohledem kontroly legislativních návrhů ve světle zásady subsidiarity a proporcionality. Takže Poku- takže teď jsem to pochopila, ano, budeme hlasovat pouze o této druhé části, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. Hlasujeme o jedenáctce, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dále je to dvanáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro? Chcete to ještě k tomu, takže Richarde, prosím, Richard Corbett, ale pouze možná gramatika nebo u té osmičky, u, u, u kompromisu A. 1, 2, 3, 4, tam se hovoří reminds that any modification, to znamená připomíná to, že jakákoliv modifikace tohoto spoždění a mělo by tam být napsáno recalls v angličtině, that any modification of the deadline, čili v angličtině to znamená místo reminds that any modification would imply treaty Uh, change by tam mělo být recalls that any modification of this deadline. V angličtině by teda to mělo být přesně tak toto znění. Dobře, výborně, pochopili jsme to správně, takže kompromis. A kdo je pro tento návrh, tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ne? Pokud je kompromis A schválený, tak budeme hlas. Takže, takže opět, o 15 se musíme hlasovat, ale o, pouze o první části. Víme, o čem hlasujeme všichni? Dobře, jsme připraveni. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Ověřujeme první část pozměňovacího návrhu číslo 15. Přijato. Ano, velikou většinou. A nyní osmnáctka. Pouze druhá část, takže ta poslední věta, pokud vím dobře, všechny skupiny vědí, jak mají hlasovat, kromě mě. Dobře, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 23. Takže už to není kompromis, je to návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, ověříme 23. Končím hlasování přijato. 11 proti 9 a 2 se zdrželi. 24. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Ověříme 24, protože mnoho z nás nezvedá ruce, takže musíme ověřit 24. Zahájí hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 15 proti 5. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme 25. Končím hlasování. Zamítnuto. 8 proti 13. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato 27. Dobře, ověříme to, ověříme 26. Ano. Dobře, končím hlasování. Přijato. 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 28. Nám vypadlo. 29. 30 a 31 společně. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Přijato. Ne? Dobře, ověříme to. Takže 29, 30 a 31. Ověříme to. To bylo vlastně vypuštění. Dobře, Můžeme to ověřit, ale myslím, že to bylo přijato. Ano, vidíte, velkou většinou. Měla jsem pravdu. Občas mám pravdu. 32 byla stažena, 33 nám vypadla, takže 34. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. To není jasné. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 7 proti 9, 6 se zdrželo, hlasujeme nyní elektronicky. Konečné závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže po všech těch hlasování 22 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel. Děkuji vám. Možná si pamatujete, že posledně, když jsme se sešli na našem jednání, tak jsme měli lhůtu pro vyjádření námitky u delegovaných aktů, které se týkají Evropské občanské iniciativy. Nebyla tam žádná námitka znesena, proto bych vás ráda informovala o tom, že postup je následující. My jakožto výbor AVKO, my jsme nevznesli žádné námitky, to znamená, že delegovaný akt vstoupí v platnost 1. června letošního roku takže děkuji vám za konstruktivní přístup. A nyní se dostáváme k bodu číslo 7 na našem programu, což je reforma volebního práva Evropské unie. Já možná vystoupím jako první, pak Jo Leinen vystoupí a proto velice stručně. Dovolte mi ozvětla o tom, že došlo k první výměně názoru 17. března a poté jsme připravili společně s Jo Leinenem takový pracovní dokument protože jde o legislativní návrh, to je náš cíl. A v tomto pracovním dokumentu jsme nejprve stručně analyzovali celkovou situaci, jak to vypadá v oblasti harmonizace evropského volebního procesu. Jistě víte, že v podstatě harmonizace zde téměř neexistuje, čili je to opravdu velice omezená oblast harmonizace. To znamená, že volby v Evropské unii skutečně pokračují predominantně na základě národních postupů a proto se AVKO snaží angažovat v této oblasti, zavést určité prvky harmonizace či europeizace tohoto procesu. Ráda bych vás informovala rovněž o tom, že s Jo Leinenem jsme rovněž již pracovali na identifikaci určitých potenciálních postojů v radě k tomuto postupu. Myslím si, že se nám povedlo dosáhnout prozatím velice omezených, ale alespoň určitých pozitivních signálů které očekáváme ze strany lucemburského předsednictví, nového předsednictví. Ovšem, jaký bude postoj členských států, to samozřejmě nemůžeme předbíhat, je obtížné to nějak pokládám Samozřejmě, i, jakýkoliv je tam ten systém pro přijetí určitých změn, takový systém vždy vyžaduje, bez ohledu na to, o který systém jde, i jednomyslnost na radě. tomto okamžiku jsme měli dvě možnosti u toho pracovního dokumentu. Buď jsme mohli již nyní omezit ty stávající možnosti, navrhnout, řekněme, něco v omezené podobě, co jsme se nakonec rozhodli udělat. Vzali jsme v potaz vše, co existuje. V naší první diskuzi jsme o tom již hovořili, čili všechny body, které již v té stávající rozpravě zazněly u různých politických skupin, Identifikovali jsme tyto body jakožto možné návrhy, které se budou týkat této reformy volebního práva. Po dnešní diskusi se na tento seznam samozřejmě ještě jednou podíváme, pravděpodobně zeštíhlíme tento seznam pro legislativní návrh. Ovšem i přesto jsme chtěli nastolit veškeré možnosti, které existují. Samozřejmě, že dnes ještě zazní další určitě k tomu informace, proběhne diskuse a budete mít příležitost vyjádřit se ke všem těmto možnostem, stávající možnostem. To neznamená, že chceme, aby se všechny poté objevily rovněž v tomto v této reformě volebního práva. Identifikovali jsme rovněž některé oblasti, které již existují v některých zemích eh, z historického důvodu. Nebo byly tam určité snahy, například takový transnárodní seznam snahy o reformu. I toto představuje určité možnosti, už z politického hlediska by to znamenalo v podstatě úplně zničení toho návrhu na radě, protože skutečně tam neexistuje vůbec jakákoliv touha či snaha jít tímto směrem a některé prvky, které patří pod tyto změny, jsou právě propojeny s tím nadnárodním seznamem. To podle nás není vhodné, nebudeme to předkládá všem Gib nebo jiní kolegové na tom budou pracovat na nové smlouvě možná v tom období bychom mohli poté takové odvážné návrhy rovněž předložit eh, k tomuto volebnímu systému. Čili tolik na úvod. Obecně, jako obvykle, poprosím Jo a aby nám pohovořil o podrobnostech. Obvykle je to obrácení, většinou se ženy věnují podrobným a detailním otázkám, ovšem nyní to bude naopak. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jakožto Danuta Hibner uvedla, je to pracovní dokument. To znamená, uvádíme tam různé faktory nebo prvky, které už byly prodiskutovány v souvislosti s tímto volebním právem. A samozřejmě také jsme zmínili rozdíly, které existují vlastně od roku 76. A dále také hovoříme o možnostech změny eh, smluv, proto abychom případně doplnili tento volební systém. Já myslím, že si musíme uvědomit, že už eh, roku 57 římské smlouvy stanovily a požadovaly jednotný volební systém. Takže ta myšlenka a ta představa je takto stará a z roku 76 máme tento volební akt, který ale vlastně nevyřešil tu podstatu tohoto problému. Je tady mnohé ještě otevřeno. Máme tady paradoxní situaci. Občané Evropské unie už po osmé vlastně byli vyzváni k tomuto hlasování, ale mají nerovné podmínky a nestejná práva a já myslím, že to poškozuje demokratický princip na evropské úrovni. Není dobré tady mít nerovné podmínky, nerovná práva pro jednotní volební akt. To samozřejmě by nemělo být vůbec akceptováno na národní úrovni. A na té evropské úrovni prostě to takto bylo. A my se domníváme, že po těch osmých přímých volbách nastala doba, abychom tyto deficity odstranili a abychom zajistili pokrok v tomto evropském volebním právu a zorganizovali eh, tento pokrok. Uvedli jsme tam 20 témat a určitě existují ještě další, ale to byla hlavní témata, která byla projednána. Tak jak Danuta Hibner už uvedla, nám no jde o to, aby se změnil tento přímý volební akt a já si pamatuju ještě na diskusi z posledního jednání. Samozřejmě všechno je sporné, to říkám již dopředu. Není žádné téma, kde neexistuje protiargument. Přesto všechno máme právo iniciativy. To je jedno z mála práv iniciativy, které parlament má. A pokud předložíme návrh radě, tak budeme potřebovat eh, většinu zde, a tak, abychom přesvědčili vlády. Takže podívejme se na ten seznam. Zmíním se jenom o některých bodech. A myslím, eh, že to jsou témata, kde bychom měli dosáhnout pokroku. Jednak jde o takzvanou evropskou dimenzi. Ta se musí zviditelnit. Když ti občané jdou volit, tak mají svoje eh, národní kandidáty, mají národní hlasovací lístky, ty jsou různé v různých zemích. A neuvědomují si, mm, jak si v pravém slova smyslu, že jsou to evropské eh, volby, i když probíhá ta kampaň s evropskými tématy. Máme také evropské strany, které mají dokonce evropské eh, os- stanovy. Takže Mělo by být možné, aby národní strany na tom hlasovacím lístku uvedly, že patří k určité evropské straně. Já myslím, že to je minimální požadavek, ale bude jistě účinný. Dále jsme tam napsali eh, u těch špičkových eh, Eh, kandidátů by bylo dobré také zviditelnit zastoupení těch evropských eh, stran. To by byla dobrá věc. Potom je sestavení kandidátek. To je další téma. V těch 28 zemích máme rozdílné lhůty 17 až 83 dnů. V, tom, v této lhůtě se lidé dozvídají, že jsou tedy špičkovými kandidáty, jsou to tedy velmi Eh, různé lhůty. Já myslím, že bychom měli mít minimální lhůtu pro sestavení té kandidátky, to by mělo být možné, podle mého názoru. Dále jsme se také poučili, že sestavování těch kandidátek eh, podléhá různým tradicím. My jsme zastánci transparentnosti a demokratické účasti, takže hm, tady eh, minimálně hm, ti lidé by neměli být nominováni předsednictvem nějaké strany, měli by být zvoleni. Takže i tady by měly fungovat určité standardy z hlediska transparentnosti a volby těchto špičkových kandidátů. To by mělo být také téma. Máme také různé podmínky z hlediska získání mandátu. Většina zemí má minimální práh kterého musíte dosáhnout, abyste mohli vůbec eh, mít mandát, ale máme minimálně dvě země, které nemají žádný práh. Vlastně můžete mít velmi málo hlasů a můžete se tedy, eh, můžete usilovat o mm, křeslo eh, v Evropském parlamentu. Takže i tady se domnívám, že bychom měli zavést minimální prach, který by byl jednotný pro všechny země, tak aby tady byla srovnatelná situace. Také jsme diskutovali o tom, zda bychom mohli zatraktivnit tyto volby, aby více mladých lidí se účastnilo těchto voleb. To je také výzva. Eh, víte, že v Rakousku už mohou 16 volit, v jiných zemích je to 18. Prostě tady se musíme zamyslet také na tu správnou hranici a z hlediska těchto zemí možná, že tato hranice by mohla zajímat mladé. Víte, že teď mladí lidé vyzrávají poněkud rychleji a díky těm sociálním sítím se dozvídají spoustu věcí, takže i o tom jsme diskutovali. A na, nakonec jsme také jednali o tom, zda v době internetu a IT bychom neměli mít také možnost hlasovat elektronicky právě u těch, tedy doporučit, ne předepsat, ale doporučit možnost elektronického hlasování, protože spousta lidí nežije ve své zemi a e, nemají nebo nereg- nereagují na možnost volit v jiné zemi, takže elektronické hlasování by bylo výhodou, ale to je samozřejmě diskuse, e, kterou musíme ještě e, vykonat, protože jsou tady určitá rizika. Anta hýbne říkala, že tady jsou ještě zásadní věci, které prostě musíme projednat. Otázka změny smluv. To samozřejmě budeme muset ještě řešit. Víte, že existuje zpráva pana Frhovstata. To jsou tedy témata, která se točí kolem té skutečné evropské dimenze v rámci těchto evropských voleb a také eh, v této souvislosti bylo se, dobré se soustředit na mm, úkoly těch jednotlivých evropských politických stran a také rozdělení těch křesel podle dvojí proporcionality, mm, to znamená teritoriálně z hlediska těch členských států a politicky z hlediska celkového počtu hlasů, které, kterých dosáhnou jednotlivé evropské strany Možná, že bychom, máme tady samozřejmě tu minimální evropskou hranici, ale to jsou ta těžká témata, o těch nechci nyní hovořit, ty odložíme na později. Takže toto je návrh, já jsem se nezmínil o všech eh, bodech, eh, o kterých si dokážu představit, že budeme muset diskutovat, takže jsem zvědavý na diskusi a samozřejmě, že se musíme snažit protlačit tento návrh. Jak řekla paní Hibner, lucemburské předsednictví signalizovalo svoji ochotu dát toto na agendu svého pololetí a najít konsensus na úrovni rady. Děkuji. Uh, thank you. Normally... Děkuji. Normálně bychom se teď obrátili na stínové zpravodaje, nevím ovšem, jestli jsou připraveni a chtějí vystoupit. Dobře, panu Uezdos, prosím. Eh, Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja chcę... Děkuji vám. Děkuji. Kolegové, já jsem eh, ochoten se vyjádřit k tomuto důležitému tématu. Musíme postupovat relativně rychle je tady jedna otázka, která je eh, důležitá z hlediska těchto evropských voleb. Tyto Vy jste hovořil o takzvaném minimálním eh, procentu nebo minimálním prahu v souvislosti s evropskými volbami. pravdou je, že eh, u některých členských států ve vnitrostátním právu jsou stanovena různá procenta. A někdy je dojem, že to procento není dostatečně vysoké. Zase eh, v některých zemích je opačná tendence. Například v Německu eh, ústavní soud prohlásil, že těch 5% je příliš vysoké procento. A to byl právě podnět proto, aby se eh, stanovilo 3% eh, právo. Takže je otázka, jakým způsobem přistupovat k této problematice z hlediska těch jednotlivých členských států v souvislosti s tím minimálním procentem, kterého je nutné dosáhnout. Měsí, eh. Paní Gular, děkuji. Děkuji Danuto za tuto práci. Já mám sklon říci, že podporuji vše, co si zvýrazně serióznost těchto voleb. A v tomto ohledu mít to procento, samozřejmě můžeme diskutovat o výši, mít to jednotné procento eh, pro mě znamená, že mm, ti voliči se budou také orientovat podle, jednotlivé, podle jednotlivých koalic. Musíme mít systém, který bude dodržovat demokracii, ale který nebude atomizovat tu situaci. My jsme to zažili během evropských voleb, kde vlastně byly spíše eh, volby na protest. Takže musíme si představit různá řešení, ale ta řešení by měla zvýšit eh, co nejvíce serióznost tohoto parlamentu. Ještě je tady jedna věc. Měli bychom neustále mít na mysli inovaci, která byla zavedena na posledních volbách, to znamená mít uh, Eh, určitého kandidáta evropské politiky, který by měl být eh, jaksi šéfem komise. To je svým způsobem pozitivní. A během voleb to odevzdání těch hlasů by mělo být co nejevropštější. A vím, že oba jste na to mysleli. Je nutné, aby toto bylo evropské, aby to dodalo kredibilitu této inovaci, kterou máme Jinak v té další diskusi můžeme ještě hovořit po podrobnostech. Tohle byly jenom nejdůležitější dva body podle mě. Scholz is not here. Děkuji. Je tady Helmut Scholz. V tom případě Jose Maria Terry Cabras, prosím. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto je velice dobré východisko a chtěl bych se k tomuto materiálu ještě vyjádřit k několika bodem, bodům. Nechám stranou body 1 a 14, protože o nich, se vyjádřím, o nich se vyjádřím konkrétně na závěr a myslím, že jsou to body provázané. K bodu číslo 4. Když říkáte, že tento legislativní návrh by stanovil základní podmínky a říkáte, že by hlavní kandidát měl formalizovanější roli a tím pádem byl viditelnější, tak já si nejsem jist, že tomu tak skutečně bude, ačkoliv chápu, že v to doufáte, ale opravdu si tím nejsem jist. Ta viditelnost toho kandidáta Eh, to bych eh, spochybnil. Formalizovanější role automaticky nemusí znamenat, že ten kandidát bude více vidět. Já si myslím, že politika je v podstatě taková pedagogika, je velice důležité, abychom se samozřejmě snažili o jejich větší zviditelnění. To ano. Eh, k bodu číslo pět. Zde bych byl pro ten první postoj, který jsme navrhli, kdy vlastně vy říkáte, že bychom uvedli logo a název Evropské politické strany na hlasovací lístek byl bych skutečně pro ten celý jasný postoj, to znamená, že by se mu uvádělo logo na hlasovacím lístku. Nicméně problém, který mám s touto částí, spočívá v tom, že se nejsem jistý, že bychom měli akceptovat to, že všechny strany jsou součástí evropských politických stran. Tady si nejsem jist, ehm, že je to tak správně. Myslím si, že se mohou představovat a kandidovat ve volbách i skupiny politických stran, protože eh, já si myslím, že ten, kdo je proti evropské myšlence, eh, tomu se určitě nebude líbit to, že mu takto vnucujeme určitý způsob ehm, hlasování pro evropské politické strany. Můžeme přece těmto lidem dovolit, eh, aby kandidovali mm, volně bez takovýchto omezení. Myslím si, že bychom to měli zvážit eh, kvůli demokratickému hledisku. Pokud jde o část číslo 7, to je to elektronické hlasování či hlasování online. Já si myslím, že to by tady explicitně mělo být v tom návrhu tak jak to navrhujete vy. Evropský volební úřad, to je věc nesmírně důležitá. A teď už bych se podíval na otázku nadnárodních kandidátek. Je mi líto, že říkáte, že to nebudeme řešit teď, že to necháme stranou a tak podobně. Chci se zeptat, pokud bychom přijali to rozhodnutí, které schválil minulý parlament, kdy bylo řečeno 25 křesel bude nadnárodních, přeshraničních, to v podstatě neznamená nutnost měnit smlouvy. Pouze to vyžaduje, aby se rada jednomyslně shodla protože my nepřidáme navíc 25 křesel, my je vyjmeme z celkového současného počtu, tak aby se celkový počet křesel v parlamentu nezměnil, pouze je rozdělíme jiným způsobem. Nebude to tedy znamenat, že bude nutné měnit smlouvy. A na závěr chci ještě říci, že je důležité, když hovoříte o jednotném dni voleb, že by se tedy volby měly chovat v jeden den. Myslím si, že důležité je, aby skončily ve stejný okamžik. Společný konec, to je důležitá věc, ale jinak jsou tady tradice v jednotlivých mm, členských státech, někde se volí v jednom dni, někde se volby rozprostřeny do dvou dnů. Myslím si, že to bychom mohli nechat na členských státech, ale důležité je, že volby skončí ve stejný okamžik, aby výsledky voleb v jedné zemi samozřejmě neovlivnily voliče v dalším státě, ale jinak nemám v podstatě proti dnešnímu systému hlasování nic závažného. A ještě k bodu číslo 1 a 14. Vnímáme jako propojené záležitosti. Vy uvádíte ve svém seznamu 12 bodů mezi odstavce 1 až 14, ale tyto dva odstavce 1 a 14 jsou eh, propojené. Jde o ty národní eh, prahové hodnoty, aby se zajistila rovnost evropských občanů, ale já si myslím, že to by bylo proti diverzitě menšin. Myslím si, že bychom měli diskutovat jednak o těch prahových hodnotách a zároveň o volebních okrscích, že tyto dvě věci bychom měli projednávat společně, aby jejich dopad eh, nebyl protichůdný. A teď, když se podíváte na další věc, myslím si, že nemusíme hledat evropské eh, řešení čistě pro Španělsko a Německo. Pokud eh, v těchto dvou případech nastává nějaký problém, tak myslím, že tyto státy by se to měly vyřešit sami. Ale pokud se podíváte na CDU, SPU, Zelené, AFD, v posledních evropských eh, volbách eh, to provedli velmi dobře. Postupovali velmi dobře. Ale pod 5% bylo FDP, Piráti, Frajevelm, NPD, rodiny a tak dále. Mnoho dalších stran. Vlastně 14,4% vlastně voličů. Takže to je opravdu velký počet na to, abyste nechali odpadnout. Samozřejmě musíte se eh, snažit o to, aby ta nacistická strana eh, se do toho nevešla. Ale je to dobrý vlastně důvod pro to, aby ty ostatní menší strany neměly šanci a odpadly. Tady musíme být velmi rozvážní a v žádném případě eh, bych neakceptoval toto procento. Musíme to samozřejmě skloupit eh, s těmi volebními okrsky. A podle toho eh, pak eh, přijmout řešení. Já si myslím, že ten start je velmi dobrý, udělali se to velmi dobře. Doufáme, že se nám to podaří, ale jsou tam některé body, které podle mého názoru jsou ještě citlivé. Děkuji mnohokrát. Preda. Děkuji, nyní Kristian Preda. No. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám nejdříve chtěl poblahopřát vám a panu Joe Leinenovi k tomuto dokumentu. Podle mého názoru je to vynikající start pro naši diskusi. A podle mého názoru je to dobrý dokument, protože pokrývá eh, celou řadu oblastí, které by mohly být změněny a které by mohly zlepšit jak účast, tak zastoupení, protože já si myslím, že obecně řečeno nám jde především o to, abychom usnadnili a zlepšili tyto dvě dimenze, které jsou velmi důležité, to znamená účast a zastoupení. A z tohoto důvodu bych chtěl zdůraznit dva body, které jste uvedl. Všechny ty body jsou dobré. Já bych chtěl zdůraznit dva. Jsem přesvědčen, že k tomu budeme moci připojit ještě další. Je to bod 7, to znamená možnost online elektronického hlasování. A dále bych se chtěl stručně zmínit o otázce toho Prahu, threshold. To je bod jedna. Tady jde o podmínky, které by měly na jedné straně usnadnit účast, umožnit online elektronické hlasování. To může představovat nástroj, který by zvýšil účast voličů. Je to čistě technická záležitost. Ostatně já si myslím, že bychom měli využít vynikající zkušenosti Estonska, členského státu. To je skutečně dobrý příklad, jak postupovat v elektronickém hlasování. Měli, bychom, měli bychom se zeptat Estonců, jakým technickým způsobem postupovali. Je to otázka odborného řešení. A toto řešení bychom, tuto vynikající zkušenost bychom měli rozšířit na evropské úrovni. elektronické hlasování umožňuje zvýšit počet voličů. Ten počet je opravdu výrazný. Bylo by dobré zlepšit tento systém na evropské úrovni. Ehm, nemělo by to být zaměřeno pouze na mladé lidi. Nejenom mladí lidé používají internet. Všichni by takto měli vynikající možnost se vyjádřit. Pak mám druhou otázku, ta se týká toho, té volební hranice, toho Prahu. Myslím si, že by to nemělo být více než 5%. Já myslím, že bychom mohli snížit toto procento. Jak bych to řekl, aby to lépe odpovídalo skutečnému zastoupení různých trendů. Takže mohli bychom snížit toto procento na 3 nebo 2 procenta. Já vím, že ty volební zákony jsou různé v různých zemích, ale máte země, kde je například 100 zvolených představitelů, tak Samozřejmě tam je dobré mít nižší tento práh z hlediska zastoupení, tak jak existuje na úrovni Unie a na úrovni různých členských států. Takže já se domnívám, že by bylo dobré snížit toto procento na 3 nebo 2 procenta. To by bylo akceptovalnější a bylo by to konzistentnější. Musíme být konzistentní a spravedliví v těchto reformách volebního zákona. Pokud chceme zvýšit účast, a to je to, o co nám jde na základě těch minulých zkušeností, tak musíme poskytnout ty příslušné nástroje. A musíme zajistit dobré zastoupení na evropské úrovni. A proto musíme být konzistentní a musíme poskytnout tuto možnost eh, zastupovat Eh, různé eh, politické eh, proudy. A teď ke kandidátům jednotlivých politických skupin. Tady je také jedna věc, která není v podstatě korektní. A tady budu velmi upřímný. Možná to není úplně vhodné, <laughs> včetně tedy zájmu EPP, kam patřím. Je tady jedna otázka, která mi připadá zásadně důležitá. Musíme nastavit takové mechanismy pro tuto volební soutěž a pro výběr toho kandidáta do Evropské komise, eh, který by byl v souladu s naší filozofií, to znamená filozofii Evropského parlamentu. To je filozofie naší každodenní činnosti, je to filozofie kompromisu. Je to filozofie, která je především propojena s demokracií, která se opírá o kompromisy a která je hlavně spojována s eh, takzvaným proporcionálním zastoupením, tak jak to funguje v členských eh, státech. Eh, ta myšlenka špicenkandidáten, to, ta je v rozporu s touto filozofií. Buďme v tomto upřímní. Myšlenka představa těch špicn kandidátů, my jsme si vybrali tento německý způsob, to, to bylo zajímavé pouze pro EPP a pro socialisty, jenom pro dvě politické skupiny, protože je jasné, že ta soutěž podle tohoto principu probíhala pouze mezi těmito dvěma politickými stranami. Jakmile se jednalo o jiné politické skupiny, samozřejmě tak těm to nevyhovovalo. Ano. Buďme tedy v tomto upřímní a uvědomme si, jaký mechanismus nabízíme v této souvislosti. Já to říkám při vědomí toho, že e, jsme opravdu konstatovali, že e, ne všechny politické skupiny, které tady jsou, e, jak si přistoupily na tuto myšlenku kandidátů. A tady vlastně to využili pouze dvě politické strany z hlediska mm, eh, místa eh, předsedy Evropské komise. Takže to nebylo korektní pravidlo. A všichni si toho byli vědomi. Buďme upřímní, zelení, liberálové, komunisté neměli vůbec žádnou šanci dosáhnout na to místo předsedy eh, komise. Jediní kandidáti byli z těch dvou politických eh, stran, takže musíme najít jiný prostředek pro to, abychom podnítili a podpořili to, co si všichni přejeme z hlediska obsazení funkce šéfa Evropské komise. Toto řešení, které máme, neodpovídá filozofii kompromisu, což je naše filozofie. Tato myšlenka těchto kandidátů vlastně vychází eh, z pouze eh, převahy dvou hlavních eh, politických stran v parlamentu. A tak tomu tady není, i když máme samozřejmě velký vliv, tedy EPP a socialisti. My nejsme jedinou politickou eh, skupinou. Ta myšlenka Spitzenkandidaten je velmi bipolární. Je to myšlenka, která se opírá o dvě politické strany, takže já podporuji spíše filozofii kompromisu a e, proporcionálního zastoupení. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Vážení kolegové, máme už jenom 20 minut a šest dalších kolegů, kteří se žádají o slovo, takže prosím stručně George Chaplin nyní. Tři minuty, prosím, George. Dobře, vina snažím se. Děkuji a chci mm, poděkovat eh, vám a Jo Lajnenovi několik málo bodů. Nejprve historický exkurs. Myslím si, že nadnárodní kandidátky neprojdou. Já jsem byl stínovým zpravodajem v předchozím parlamentu a Mm, byla tam obrovská opozice, všichni byli rozpolceni, takže ať už se nám to líbí nebo ne, ještě na to nedaz, nenazrál mm, čas, možná přijde nějaký konvent, kdo ví. Teď konkrétněji. Myslím si, že je tady zásadní problém s některými eh, věcmi. Už eh, na to tady někteří poukázali. Eh, jde o národní volební proces, který vlastně trochu zastěňuje ten evropský. Jakým způsobem to otočit, aby volby do Evropského parlamentu skutečně byly volbami evropskými a ne domácími? Mně se zdá, že některá ta doporučení eh, by nám mohla pomoci v tomto smyslu. Především si myslím, že je třeba jasně říci, ačkoliv to nebude snadné, že Evropská unie se na procesu sama podílí, e, protože ta je na tom nejvíce zainteresována. Volby do Evropského parlamentu nejsou čistě záležitostí domácí politiky. Takže e, ten jeden jediný e, den voleb, to by možná bylo dobré, protože by se ty volby více se soustředili a jak říkal pan Terry Cabras, je třeba vzít potaz eh, to, jak často lidé v různých eh, zemí volí, že jsou tady různá časová pásma, takže bude trochu problém s tím jediným eh, okamžikem skončení voleb, tak aby například ukončení voleb v Kypru mohlo mít nějaký dopad na volby jinde, když já si myslím, že ten dopad by asi nebyl nějak značný, ale zvážit to musíme. Pokud jde o tu limitní hodnotu, tak eh, tady je třeba říci, že u některých zemí to vlastně mm, je v podstatě jedno, protože jestliže někde volíte mm, eh, šest poslanců a Práh bude 16,5, tak je to vlastně irrelevantní. Platí to jenom pro některé země. Pokud eh, snížíme volební věk na 16 let, proč ne? Někteří v 16 letech už jsou dostatečně vyzrálí, někteří ne, ale myslím si, že je to krok správným směrem. Co mě trochu znepokojuje, a co bychom nějakým způsobem měli vyřešit v tomto materiálu, je rostoucí počet evropských občanů, a zdůrazňuji číslo, že je to rostoucí počet občanů, kteří zde žijí, ale vlastně občani, občany nejsou. Jakým způsobem zajistit jejich zastoupení? V tuto chvíli při distribuci mandátu postupujeme podle eh, obyvatelstva, rejstříku registru obyvatelstva. A já se nedokážu představit, že by Nigel Farage eh, zastupoval polské imigranty v Británii nebo Podemos, eh, že by rád eh, zastupoval britské důchodce na Costa Brava. Takže tady narazíme na zásadní problémy, které budeme muset vážit. Internetové hlasování, ano, určitě jsem proto, viděl jsem to zblízka na vlastní oči v Estonsku, funguje to. Všichni jsme teď v situaci, ale klidně mě opravte, jestli se mýlím, kde většina evropských občanů má přístup k internetu. Myslím si, že tím pádem to dává smysl. Samozřejmě, že můžou nastat určité rozdíly v některých eh, zemích eh, Británie, severské státy jsou na špičce, některé země maličko zaostávají, ale myslím si, že v podstatě by to neměl být problém. A ještě jsem chtěl nějakou další věc, kterou teď tady nemohu najít, ať už to bylo cokoliv. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, tak to bylo trochu delší než tři minuty, ale dobře. Nyní Mercedes Breso, třeba ta dodrží řečnickou dobu. tentati di parlare molto, molto di più. Ehm, intanto... No, eh, tak já to dohodím. Eh, je pravda, že hovoříme všichni trochu déle, než se má. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za to, že máme možnost této diskuse, protože vy jste skutečně zde uvedl eh, velmi vyčerpávající seznam všech různých aspektů a to nás velmi oslovuje. Já bych se chtěla zaměřit na dva body. V té první části bych chtěla hovořit o některých bodech, které jsou hlavně relevantní a které jsou důležité proto, aby ta událost nabyla skutečně evropské povahy. A to je to, co je zásadní. Musíme vyvolat zájem občanů, a volby musí být e, zajímavé. A ta zkušenost těch špicn kandidátů, i když nesouhlasím e, s kolegy, kteří jste o tom hovořili, tak tato zkušenost byla velmi důležitá, protože vyvolala zájem občanů. A to neznamená nezbytně, eh, že ty menší strany, které mají evropskou charakteristiku, z toho nebudou těžit, protože pokud to budou brát vážně, budou mít také lídra, budou vyjadřovat svoje stanoviska a zviditelní se na evropské úrovni. Mám na mysli zelené, kteří eh, například na národní úrovni nejsou příliš viditelní, tak by mohli takto nabít většího významu, protože ekologie a i zelení na evropské úrovni mají jaksi větší význam. Takže E, to by mohlo dodat politickou kvalitu těmto diskusím a to je to, co často schází. E, často máme co dočinění s diskusemi, které se zaměřují na národní e, záležitosti. Takže to by byla výhoda mít tyto kandidáty na toto místo předsedy. A teď k politickým stranám. Já si myslím, že to uvádění by tam eh, mělo být z hlediska všech těch stran, které existují na evropské úrovni a které získávají také evropské prostředky. Pokud tyto strany chtějí být uznány jako evropské strany, tak by měly vedle svého jména národní strany, by měly mít logo nebo symbol té evropské strany. Nemusíme z toho dělat něco povinného. Ale pokud to tam nebude, tak tyto strany nebudou uznávány jako evropské strany. Takže já si myslím, že to je propojení a, a mechanismus, který uznává existenci těchto evropských stran. A to je důležité z politického hlediska. Právě proto, aby ty evropské volby jaksi nabraly větší vážnosti. To jsou tedy faktory, které se mohou změnit, aniž by se měnily smlouvy. A pak jsou tady ještě další velké rozdíly. Máte země, kde nejsou e, možnosti preferencí a jsou jiné země, což je i moje země, kde musíte mít například 100 tisíc preferenčních hlasů, to znamená 100 tisíc lidí, kteří zakroškují nebo potrhnou jméno kandidáta. E, tyto záležitosti se velmi liší, souvisí to s jmény těchto kandidátů, takže ty postupy se liší a pravdou je, že ty podmínky hlasování jsou v tomto smyslu velmi různé. A teď podívejme se na strany, které požadují um, změnu smluv. Já eh, nevím, eh, chtěla bych se na to ještě zeptat. A teď ještě ta dvojí proporcionalita, o které se hovořilo. My jsme o tom mluvili také během slyšení, mluvil o tom německý profesor, který nás seznámil velmi zajímavým návrhem v tomto smyslu. Takže znamená to, že bychom samozřejmě respektovali počet podle teritoria a dále bychom tam měli eh, nový propočet, který by vycházel eh, z vyváženosti politických stran. To znamená, že bychom měli celkový evropský výsledek, který by odrážel správně počet hlasů, eh, kterých eh, dosáhly evropské politické strany. Pak je tady problém také těch limitů a nadnárodních eh, kandidátek, to je velmi složitá záležitost, ale podstatné je, abychom dosáhli skutečně evropských výsledků. A já si kladu otázku, zda je nutná změna smluv a nebo zda bychom mohli postupovat jiným způsobem. Záleží to samozřejmě také na politickém zastoupení jednotlivých eh, států, ale je to velmi zajímavá problematika. Pak je tady problematika toho Prahu. I to by mělo být jednotné na evropské úrovni. V současnosti se hovoří o 5%. Bez ohledu na to, jaké procento to bude, tak eh, by bylo vhodné zvolit jednotný, eh, jednotné procento, které by to vyřešilo jedno provždy. Pan Ramon Chauregi, děkuji. Já bych chtěl navrhnout několik věcí k tomu, co říkal Joe Leinen a paní předsedkyně. Chce nejprve vysvětlit eh, svůj názor k tomu, jak vypadá v tuto chvíli tato zpráva. Myslím si, že je velice ambiciozní v celé řadě oblastí eh, ve svém záměru, kdy se snaží, aby všechny volební zákony ve všech členských státech byly vlastně jednotné, aby se změnily tak, aby se dosáhlo určité unifikace, sjednocení volebních eh, systémů, ale já si myslím, že to je nedosažitelný cíl. Myslím si, že cílem by spíše mělo být eh, vytvořit eh, určité prvky, které bychom považovali za skutečně klíčové a ty bychom změnili pouze ty, aniž bychom zasahovali do dalších podrobnějších úrovní, protože si myslím, že evropský volební zákon nemusí e, upřesňovat e, úplně vše. Myslím si, že členské státy by úplnou unifikaci nikdy nepřijali. Proto je velice důležité, abychom se soustředili na jakési minimální požadavky, které považujeme za natolik zásadní, e, že bez nich by vlastně nemohl řádně evropský volební zákon fungovat a regulovat volby. Jinými slovy, domnívám se, že v rámci diskuze o tomto volebním právu bychom, by měla být eh, diskuze o základních prvcích, jako je demokratická legitimita pro všechny evropské občany a měli bychom nechat eh, stranou eh, snahu úplně vše sjednotit. Takže jakmile dosáhneme určitého společného eh, základu, pokud definujeme základní prvky, které chceme ve volebním právu změnit, tak si myslím, že to bude dostatečné, protože pokud budeme nutit všechny členské státy, aby zásadním způsobem změnili své volební právo, bude to obtížné. Je potřeba se soustředit na to demokratické jádro volebního práva. Nemá smysl usinovat o přijetí jednotného volebního zákona pro všech 28 členských států. Myslím si, že je třeba si přiznat, že je tady celá řada rozdílů a že by to bylo nepřijatelné. Nicméně přesto se domnívám, že zpráva, kterou máme přijat, přijmout, je zpráva dobrá a má obsahovat určitá doporučení a určité základní prvky. A a uvidíme a myslím si, že taková zpráva, která by se skutečně soustředila jenom na ty základní věci, by mohla jednoho dne získat podporu v radě. A ještě jedna věc, která se eh, týká mého osobního názoru. Volební právo evropských občanů, kteří nežijí v Evropské unii v současné době, je, je vlastně zajištěno, ale není to vše dostatečně ošetřeno, stejně tak jako volební právo e, imigrantů, podobně jako problematika e, genderového zastoupení, problematika přeshraničních e, kandidátek. Já si myslím, že tady pět, šest takovýchto velkých oblastí, na které bychom se měli zaměřit a pak ty ostatní oblasti, protože jsou dost problematické, bychom měli řešit čistě doporučeními. Děkuji, nyní Pablo. Rangel. Děkuji. Já bych chtěl doplnit to, co říkala Danuta a Jo Leinen. Tento dokument je zpracován velice hloubkově, přitom jednoduše schrnuje všechny zásadní věci, které bychom teď měli řešit. Kromě toho jsou tady ještě další věci, které zůstávají k řešení do budoucna. Chtěl bych říci, že já mám v tuto chvíli mm, tady určitou filozofickou záležitost, záležitost přístupu, a který by znamenal, že bychom upustili od některých eh, návrhu. Myslím, že bychom měli v tuto chvíli pracovat především s myšlenkou evropských politických stran. Myslím si, že třeba ta, ta limitní hodnota na celoevropské úrovni, to je nemožná věc. Když žijeme v demokratické společnosti, tak politické strany by měly mít právo nebýt evropskými politickými stranami, nebýt jejich součástí. Já mohu mít v Portugalsku nějakou politickou stranu, která má svoji tradici, historii a mělo by nám být umožněno účastnit se evropských voleb. Taková strana by rovněž měla mít právo, tak jako je tomu doposávat, nebýt součástí žádné evropské politické rodiny. Myslím si, že je to tak správně. Přitom jsem možná jeden z posledních federalistů, který na planetě dosud přežívá. Takže já jsem pro evropské politické strany, jsem pro jejich posilování, ale nemůžeme budovat náš politický proces tak, že se budeme snažit vyloučit jiné nefederalistické alternativy. A zde jsou určité návrhy, které by fungovaly pouze v případě evropských politických stran. Jedna věc eh, je samozřejmě to, že bychom stanovili povinnost, pokud budeme součástí evropských politických stran, že v tom případě se logo takové strany ocitne u jména kandidáta, ale pokud eh, mí, národní strana není součástí evropské politické strany, tak taková povinnost by tam být neměla. Nicméně znamená to také, že bychom se měli také zamyslet nad uh, způsobem, jak regulovat evropské politické strany. Současný návrh, který jsme schválili na konci minulého mandátu, si myslím, že není úplně nejkvalitnější. Takže pokud bychom měli lepší nařízení k evropským politickým stranám, tak by se nám možná podařilo vyřešit eh, lépe některé problémy eh, v reformě volebního práva, ale to jsou čistě takové obecné postřehy. To, co jsem především chtěl říct je, že bychom se asi měli zamyslet nad tím, zda si tady nestavíme jakési vzdušné zámky, protože už v tuto chvíli máme mm, podle mě docela zralý systém evropských politických stran. Jinými slovy, plně souhlasím s realistickým eh, přístupem Ramona Chauregiho. Myslím si, že jeho návrh je velice dobrý. Tak například ta možnost eh, hlasovat i mm, mimo náš eh, členský stát, tedy riziko dvojího hlasování, to jsou věci, které bychom určitě měli vyřešit. To ano. V tom dokumentu je celá řada velice zajímavých eh, doporučení, ale asi bych řekl, že se příliš soustředí na na myšlenky související s evropskými politickými stranami a které by fungovaly pouze pro strany, které jsou združené v evropských politických stranách, ale já si myslím, že by domácí politické strany měly mít možnost se tohoto evropského systému neúčastnit. A říkám to s tím, že zastávám federalistický přístup a ono vždy někdo je pro federalismus a někdo proti, jedně pak to funguje. Pokud neexistuje možnost eh, pro druhý tábor se eh, vyjádřit, tak eh, to žádný skutečný federalismus není. Takže to, to je moje hlavní poznámka k tomuto návrhu a ještě bych doplnil, že, jsem, že se trochu bojím další fáze, a to bude otázka složení Evropského parlamentu. Nechci být pro tuto věc zpravodajem, protože za to hodlám bojovat velice tvrdě, takže kdybych byl zpravodajem, musel bych být neutrálnější. Ale to je opravdu důležitá věc a já to tady vidím a musím to říct si o Leinenovi, eh, že tady velký vliv německého volebního práva. Například eh, ta, eh, to dvojí poměrné zastoupení, eh, tato řešení. Je to možná dobré, přínosné, ale možná by také pomohlo, kdybychom mohli v radě postupovat systémem Bundesrátu. To by bylo skutečně eh, výborné, kdyby se i v radě používalo eh, používal systém rozdělení křesel, tak jak ho známe z Bundesrátu. To by se prvé byla federalistická demokracie v Evropě. Thank you, Paolo. Um, děkujeme, Pablo. Max Anderson. Děkuji za slovo. Já jsem členem druhé největší strany, která byla druhá největší ve volbách ve Švédsku a rád bych řekl, že v celém tomto období skutečně jsem si velice byl vědom příspěvku malých stran, například z Německa, ze Španělska. Myslím si, že tyto malé politické strany odvádějí úžasný kus práce a skutečně představují ohromný přínos. Proto jsem velice skepticky u těchto návrhů prahových hodnot, především pokud je o evropské Prahy. Mnoho zde již bylo řečeno, proto jestli dovolíte, tak k tomu online elektronickému hlasování. To je nesmírně obtížná záležitost. Pokud chcete, aby se to povedlo všechno, musíte zajistit samozřejmě že hlasování je tajné, že nikdo nebude ovlivňovat, že nějakým způsobem manipulovat z výsledky. Samozřejmě, že to jsou věci, které se vzájemně vylučují. Ten systém, který se využívá v Estonsku, není dostatečně dobrým systémem, není dostatečně bezpečný. Myslím si, že tento systém bychom opravdu neměli doporučit pro další rozšíření tohoto systému. Možná bychom je měli spíše požádat, aby ten systém vylepšili. To je můj pocit z onlineového hlasování, kdy jsme u nás před několika lety ve švédském volebním výboru o tom diskutovali. Ten norský systém je lepší, ovšem norové se rozhodli ho zrušit. Bo číslo 13. Technická záležitost. Harmonizovaná metoda pro alokování křesel. Dehontovo pravidlo se se navrhuje jakožto pravidlo, které představuje nespravedlivou výhodu pro velké strany proti malým stranám. A osobně si nemyslím, že je to dobrý nápad. Rovněž, když se podíváme na ten systém dvojí poměrné, dvojího poměrného zastoupení, tak si myslím, že skutečně, ano, vím, že v některých zemích se uvažuje o tom, že by se snad tento systém mohl zavádět na místní úrovni, ovšem v praxi tento systém skutečně znamená různé podivné výsledky, kdybychom se podívali na studie, které k tomu máme k dispozici, tak opravdu to není funkční systém. A nyní opravdu pouze poslední záležitost. My samozřejmě musíme zastupovat naše voliče a ne strany nebo skupiny politické. My se zastupujeme naše voliče, pracujeme pro společné dobro a proto bychom se neměli snažit nějakým způsobem oblíňovat tento volební systém a získat jiné výsledky. Děkujeme. Pan David McAllister má slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem s velkým zájmem na konci týdne četl tento dokument a chtěl bych poděkovat paní Hibnerové a panu Leinenovi za tuto práci a za všechny, za, za jakési soustředění všech těch možných návrhů. Já jsem organizoval několik volebních kampaní v Německu, takže vím, jak je důležitý ten volební systém a jak politicky chovlostivé je to téma. Já si myslím, že e, tato témata bychom nejdřív měli v klidu promyslet, každý v sále a i lidé mimo e, bude určitě mít e, sporné připomínky k některým tématům. Jsou tady i kontroverzní návrhy a teď zareaguji na posledního řečníka. On tvrdil, že je to velice německý návrh musím tady eh, rozhodně eh, odmítnout eh, tuto kritiku. Je tady celá řada návrhů, které například v Německu najdou velmi malou podporu. My jsme poněkud konzervativnější a zdrženlivější ve volebním právu než ostatní, ostatní státy, takže takto reaguje na kritiku pana Rangela, tak jak tu zazněla před chvílí. Já myslím, že bod 8, ten je dosti nesporný. Já si myslím, že je neunosné, aby například u posledních evropských voleb docházelo k porušování stejných podmínek hlasování. Někteří občané hlasovali několikrát. I eh, v Německu jsme měli takový spor Giovanni de Lorenzo, Eh, šefredaktor časopisu eh, The Zeit je, má německé občanství a italské občanství a v článku psal, jak to bylo velmi jednoduché, aby hlasoval v Německu jeden den a pak hlasoval ještě na italském konzulátu. Musím říci, že on na sebe vzal určité osobní riziko, když to takto popisoval a já jsem mu za to vděčný, protože to ukazuje na to, že je nutné zde reformovat eh, toto právo. Takže myslím si, že ten bod 8 je bod nesporný, který se musí změnit. A pak mám ještě připomínku ke kolegovi z Polska, který hovořil o mm, ústavním právu v Německu. Víte, ono to vypadá v Německu trošku jinak. Ústavní e, soud v Německu nejdříve reagoval na navýšení na 5% a pak reagoval na reakci v Německu a v podstatě se rozhodl, že e, e, se bude zabývat 3% procentem a i to ústavní soud zrušil, rozhodl o tom, že 3% by neměla takto fungovat a měla by se zrušit. Samozřejmě já nemohu kritizovat eh, rozhodnutí ústavního eh, soudu. Eh, je pravda, že tady byla menšina soudců, kteří řekli, že toto rozhodnutí ústavního soudu šlo příliš daleko. V Německu si přejeme, aby eh, evropské právo bylo akceschopné a aby nedocházelo k atomizaci politické scény. V každém případě tady budou jistě existovat určité eh, snahy eh, vytvářet velké většinové seskupení v rámci jednotlivých členských států. Já si myslím, že mm, i politické centrály v Německu budou velice bedlivě sledovat vývoj této tematiky. V každém případě vám děkuji za tuto práci. A ještě eh, poslední připomínka. Pokud se nám podaří, abychom hlasovali v jeden jediný den všichni společně, tak by to bylo úžasné. Víte, že ve Velké eh, Británii se hlasilo například ve čtvrtek, to je úplně nemožné pro Němce, zase v Británii není možné hlasovat v sobotu, takže je to opravdu problém. Děkuji. Děkujeme a nyní řeč a poslední řečník opravdu poprosím o stručnost. Ano, budu, paní zpravodajko, já bych chtěl poděkovat spolu zpravodajům za jejich pomoc skutečně ve všech těchto oblastech, mnoho různých záležitostí samozřejmě, které vůbec můžeme předpokládat v této problematice. Obecně jsem proto, abychom měli takové otevřené dveře, nebo alespoň dveře, které můžeme otevřít a ne nějak prostě bušit hlavou do zdi. Myslím si, že to představuje v tomto ohledu pouze takové, řekněme, čtyři pět nejdůležitějších eh, oblastí, ve kterých bychom mohli dosáhnout pokroku a i to nebude jednoduché. Většina návrhů buď zapadne do kategorie nemožných, protože prostě nezískají dostatečnou podporu na radě, možná ani ne ze strany parlamentu, nebo budou nepotřebné, protože by tam mohlo dojít k určité evoluci, aniž bychom měnili ta pravidla, například kategorie špičkových kandidátů. A v některých záležitostech to ani nebude mm, nějak nutné, zapotřebí například ty volební lístky, karty Čili skutečně no některé z nich padají, spadají do všech těchto tří, třech kategorií ani nejsou možné, ani nejsou nutné, ani mm, nebudou potřeba. No všem je zde i záležitost například loga pol, evropských politických stran nebo záležitost věku, kolega se o tom zmínil, no pokud eh, strana nebude afiliována k určité nadnárodní straně, nemusí, samozřejmě ovšem pokud má takovou příbuznost této strany, tak proč by to nemohlo být viditelné? Některé samozřejmě strany si vemou evropské finanční prostředky a pak se tváří, nemají s Evropou nic společného a volič by měl mít možnost, pokud teda taková strana patří do nějaké nadnárodní stran, tak by to měl vědět dále. Je to lhůta, genderová záležitost, transparentnost, všechny tyto věci bychom snad možná mohli v nich pokračovat, nebude to jednoduché. Všem většina z těch návrhů spadá do jedné z těchto tří kategorií a někdy dokonce do všech tří kategorií. Myslím si, že již nemáme, jo, nemáme, nemáme čas. Dobře, opravdu minutku, minutku pro tebe, minutku pro mě, protože opravdu už, už nás čeká další bod na našem programu. Takže opravdu na minutku. Děkuji, děkuji Paní předsedkyně, za tuto nesmírně konstruktivní rozprávu jsem opravdu potěšen, že došlo k pokroku od poslední rozprávy v našem výboru přes to si myslím, že je zde ano, opravdu mnoho, mnoho těch bodů, které se týkají změny volebního práva. Já jsem se bál, že Richard bude proti všemu, všem, no jo, on přišel z pěti, šesti návrhy a to je dobrý základ pro další práci. Pablo, ano, to už jsem vysvětloval, ty strany, které nepatří do nějaké evropské rodiny, samozřejmě mohou rovněž eh, se zúčastnit voleb, nemusí lhát nebo tvářit se, že eh, někam patří. No a ty, které patří do nějaké evropské nadnárodní strany tak by o tom voliči měli vědět. Ramon. Ano, ambiciozní změna v 28 státech. Milí kolegové, kolegyně, my to děláme vlastně neustále, takové změny u společného trhu, ochrany spotřebitele, environmentální záležitosti, kdykoliv připravujeme takové evropské zákony, tam měníme zákony na národních úrovních, čili ano, skutečně to si myslím, že bychom měli zde váhat, pokud jde o transparentnost a demokracii, opravdu bychom se měli snažit o tuto změnu ve všech 28 státech. Velice stručně, Kristian Preda, Několik jiných kolegů se obávalo u těch špičkových kandidátů, že by to umožnilo pouze největší skupině mít předsedu komise. Nemusí tomu tak být pokud nějaká jiná politická rodina bude mít opravdu silného špičkového kandidáta, vytvoří koalice, proč by to nemohl být někdo od liberálů nebo dokonce i zelených nebo kůle? Mohlo by to být možné? na národní úrovni to přece není jiné. Kolikrát v Rumunsku například to byl někdo z malé strany, kdo se stal premiérem. Ano, samozřejmě, eh, bohužel to byla poznámka bez mikrofonu, máte pravdu. U nás rovněž tomu tak bylo, čili pan uh, eh, uh, eh, Ujazdovský zde již není, ovšem David McAllister se o tom zmínil, o tom o těch prahových hodnotách. My tento problém nemůžeme vyřešit u nás v Německu. Proto bychom měli být aktivní na evropské úrovni, nejenom u nás, ale i ve Španělsku a ještě ve dvou nebo třech dalších eh, eh, oblastech. Bylo řečeno, že mm, my jsme vlastně takovým místní radou, neskutečným parlamentem, kde nezáleží na tom, kolik stran, kolik seskupení zde existuje, funguje to není něco, co, je, co bychom mohli změnit. U nás to prostě tak funguje, bude muset pravděpodobně vždycky takto fungovat. Je neakceptovatelné říci, že mandát Evropského parlamentu je nedůležitý, když máte 20 tisíc eh, prahovou hodnotu v takové veliké země, jako je moje, nebo nějaké jiné, nějaký jiný, jinou prahovou hodnotu, nebo mm, dvě velké strany. Nevím, nevím. Zda by to bylo opravdu legitimní takto postupovat s ohledem na Evropský parlament byla to kvalitní rozprava, neodpověděl jsem asi na všechno, těším se na další návrhy, které se budou týkat legislativního aktu. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající a souhlasím s většinou toho, co zde zaznělo. Jsem přesvědčena o tom, že musíme, ano, samozřejmě se podívat na ty roce mezinárodními volbami, evropskými volbami, evropská dimenze je nesmírně důležitá. Musíme se mít věci, které z těchto voleb udělají skutečné evropské volby a já doufám, že to, co vzejde z našeho dnešního setkání, bude jasné zamítnutí určitých bodů, ale zase ten seznam explicitně zamítnutých oblastí, ten je krátký, vy jste se zmínilo o tom věku, v Polsku například, ale by to bylo neakceptovatelné, protože my bychom museli změnit ústavu my zatím jsme nebyli schopni to udělat ani pro přijetí eura, a kdybychom to museli dělat pro věkovou hranici, tak bychom se k tomu nedopracovali nikdy, čili skutečně si myslím, že by bylo opravdu obtížné nalézt dohodu pro celou 28. Ovšem souhlasím s vámi a myslím si, že jdeme stejným směrem uvažování. Ano, udělat ten seznam tak, jak jsme si přáli, to znamená kratší, určité kategorie doporučení. ale i přesto určité minimum by tam mělo být, aby to bylo smysluplné pro takovou změnu volebního práva. Někteří kolegové byli proti prahovým hodnotám, ovšem podle mého názoru to je právě něco, o co bychom se měli snažit do nalezení kompromisu v Evropském parlamentu. U tohoto bodu budeme nadále pokračovat, uvidíme, jak to dopadne. Omlouvám se, říká paní předsedající, moc se omlouvám, ještě se mi to nikdy nestalo. Obvykle mi zvoní telefon. Čili, k tomuto budu. Máme zde již Feldikio, místo předsedkyně, kterou bych nyní ráda pozvala u nás, um, k nám, mezi nás na pódiu a budeme pokračovat dalším bodem našeho dnešního programu Pedro Silva Pere a bude řídit naši schůzi, prosím. Okay,

Dear friends, let's continue. Vážení přátelé, budeme pokračovat v zasedání. Přecházíme k bodu číslo 9 programu jednání. Je to zpráva z vlastní iniciativy o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech Evropské unie. Jak se asi vzpomenete, tak pan kolega Gigold byl jmenován zpravodajem pro tuto problematiku. Jde nám o vypracování eh, soudržného rámce k této problematice. Nová Evropská komise také považuje tuto záležitost za jednu ze svých priorit. Jde o takové věci jako povinný eh, rejstřík lobbystům, mm, publikování veškerých kontaktů mezi lobbysty a komisaři. Komis- ještě není úplně jasné, zda bude nutno přistoupit k reformě interinstitucionální dohody. Nicméně o všech těchto věcech se nyní diskutuje. Výbor Evropského parlamentu zrealizovali společně, jak asi víte, nedávno velice zajímavé slyšení k této věci a na základě dohody s panem Spravodem jsme pozvali Sylvie Guillaume ehm, na dnešní jednání. Děkujeme, že jste přišla a myslíme, že je důležité se vyslechnout také vaše názory k této věci My bychom chtěli pokračovat v dialogu mezi institucemi. Očekáváme, že proběhne výměna názoru s lotyšským předsednictvím v radě a také s místopředsedou komise Francem Timmermansem na příštím zasedání našeho výboru v červnu. Dále vás chci informovat o tom, že se připravují dvě studie. Jedna se týká institucionálních a ústavních aspektů, které se týkají zastoupení a druhé mm, prohlášení o finančních zájmech a jde o to, abychom měli lepší podklady k naší práci. Tyto studie budou prezentovány během workshopu, který proběhne v září. Dále vás chci informovat, že sekretariát našeho výboru zorganizoval a připravil administrativní projektový tým, který by měl našemu zpravodaji pomáhat na několika různých úrovních. Chceme, aby dnes proběhla k věci diskuze, takže předám slovo našemu zpravodaji, panu Gigoldovi, a poté místo předsedkyně. Pan Gigold, prosím. Vážený pane předsedo, paní místo předsedkyně, vážení kolegové. Dovolte, abych uvedl tuto první výměnu názorů k této záležitosti. Kontext. V rámci něho diskutujeme o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech Evropské unie. Je podle mého názoru takový, že kdybych to teď eh, prezentovala trochu osobně. Když jsem sem sám eh, poprvé dorazil, tak jsem byl eh, v řadě ohledů překvapen. Porovnával jsem otevřenost Evropské komise s německou veřejnou zprávou a jsou tady obrovské rozdíly. Tato, tyto instituce jsou otevřené, vy můžete se všemi přímo hovořit, zatímco v Německu nemůžete napřímo oslovit odpovědného úředníka, ale spoň obvykle tomu tak bývá. Většinou to nejde. Většinou musíte projít hierarchii. A ve většině členských států neexistuje transparentní rejstřík lobbystů například. Takže nedávná studie Transparency International ukázala, že evropské instituce si vlastně vedou velice dobře pokud jde o transparentnost a bezúhonost, alespoň ve srovnání s členskými státy. Ačkoliv je tedy tomu tak, Nedávný průzkum veřejného mínění dospěl k názoru, že 70 evropských občanů se domnívá, že evropské instituce obecně jsou skorumpované. Během krize, a to víme z průzkumu Eurobarometr, důvěra v EU a evropské instituce, která byla tradičně vyšší než důvěra v instituce členských států, poklesla. Následně se to v posledním roce, v posledních dvou letech zlepšilo, ale přesto ty důsledky krize stále pocitujeme. A právě z tohoto důvodu se zdá trochu zvláštní, že jsou tady rozdíly mezi tím, jak je vnímán evropský projekt a mezi um, objektivní situací, když to tady změříme veřejným míněním, průzkumy veřejného mínění, máme důvod eh, ke znepokojení. Nicméně já eh, v této situaci vidím jistou logiku, ačkoliv to číslo 70% evropských občanů, kteří si myslí, že evropské instituce jsou obecně skorumpované, Mm, to si myslím, že je číslo zcela absurdní. Ale určitá logika tady je a to, že Evropská unie je velice je občanům velice vzdálená, neprobíhá diskuze o evropských rozhodnutích a lidé nerozumějí řádně tomu, kdo k jakému rozhodnutí přispívá, kdo ho přijímá, ačkoliv to v Evropě můžete zjistit mnohem snáze, kdo předložil jaký materiál, je tady přístup k dokumentům, ten je velice, na velice dobré úrovni ve srovnání s některými členskými státy. Přesto přeze všechno si většina lidí myslí, že rozhodnutí, která padají na evropské úrovni, mm, jsou jaksi vzdálená a že se zajímají se o ně v okamžiku, kdy se jich nějak dotýkají, ale přitom celý proces začíná mnohem dříve. Myslím si, že toto vnímání by nás mělo znepokojovat. Společným cílem by asi mělo být tuto vzdálenost mezi občany a institucemi překlenout. A bylo by dobré, kdyby parlament eh, na sebe vzal jakousi vedoucí roli v oblasti transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti. Když jsem byl jmenován zpravodajem, začal jsem na své webové stránce publikovat eh, takový drobný průzkum, kde jsem se lidí ptal, co bychom měli udělat pro to, abychom transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost zlepšili. A velice se těším, že budeme moci vše probrat se stínovými zpravodaji a také s vámi, poslanci tohoto výboru. Uvedu některé příklady záležitostí, eh, které se v tom průzkumu objevily. Tak na jedné straně řada uvádí, že rejstřík lobbystů by měl být povinný a to pro všechny. To znamená, že by neměl být povinný pouze pro komisi, ale také pro radu a měl by být závazný také pro Evropský parlament. A v Evropské komisi by měla být ta transparentnost stoprocentní, to znamená, že by to mělo platit nejenom pro ty nejvyšší pracovníky, ale i pro ty nižší úrovně pracovníků, protože i s těmi se lobbysté setkávají, protože to jsou lidé, kteří připravují legislativní návrhy. Dá celá řada lidí um, uvedla, proč je rejstřík podobného druhu v Bruselu, ale proč nepo, nefunguje v našich členských státech. Proto si myslím, že bychom měli zvážit tuto myšlenku a zasadit se o prosazení takovýchto vysokých standardů všude. Ve Spojených státech amerických eh, existuje jakási legislativní stopa pro všechny legislativní návrhy. To znamená, že víte, kdo jakým způsobem přispěl do legislativního procesu v celé veřejné správě během celého procesu. A takováto legislativní stopa by mohla být závazná i pro evropskou legislativu. V Evropském parlamentu máme schválený etický kodex a už jsme hovořili o případech, kdy se etický kodex ehm, neaplikoval řádně a stoprocentně, nicméně prozatím se nikdy na základě tohoto kodexu neuplatnily žádné sankce a ověření toho, zda se kodex aplikoval či ne, ehm, provádí pouze skupina poslanců, ale vlastně neexistuje žádná větší transparentnost a kontrola této skupiny. Takže o tom můžeme diskutovat. Problémy s bezúhoností a odpovědností se často zjišťují, když někdo z institucí promluví. Jsou to tzv. informátoři, whistleblowers v angličtině. A známe spoustu případů, ať už je to případ LuxLeaks, či jiné a myslím si, že všechny evropské instituce by měly eh, vyzývat otevřenými a bezpečnými kanály lidi, aby informovali o nepravostech, protože to je ve společném zájmu. Tito lidé nevystupují eh, v nějakém pochybném osobním zájmu a je potřeba je chránit. To jsou tedy některé příklady důležitých oblastí. Samozřejmě, že bych mohl ve výčtu pokračovat, ale teď by mě zajímaly spíše vaše příspěvky. Samozřejmě, že se těším i na příspěvky Jury, Envy, výboru KONT, protože i ti oznámili, že zpracují k mé zprávě stanovisko. Takže zájem o zprávu projevila celá řada výborů a protože občané by měli nabít um, ujištění, že um, Evropa bere jejich uh, obavy vážně. Měli bychom to ve své práci ukázat. A dnes uh, k tomu máme možnost. Myslím si, že bychom se tedy měli uh, pozitivně a sebevědomě této záležitosti chopit. A naší ambicí by mělo být aby byla Evropa vůdcem, pokud jde o transparentnost, odpovědnost a bezúhonost. A to zejména proto, že evropské instituce bohužel pro řadu občanů zůstávají nepochopitelné. Těším se tedy, vážení kolegové, na vaše postřehy. Pan předseda, děkuji. Nyní předávám slovo místo předsedkyni Silvii Kijom. Máme pouze několik málo mm, minut, kdy můžeme využít její přítomnosti. Život už je takový. Samozřejmě, že to chápeme. Každopádně vám děkujeme, že jste dnes odpoledne mezi nás dorazila. Prosím, máte slovo. Budu hovořit francouzsky. Eh, já 17 hodin musím zastupovat jednoho člena, takže jsem velice omlouvám, mám velmi málo času, budu muset tady odejít, ale určitě budeme mít příležitost se zase vidět a hovořit o tomto důležitém tématu. Tak, jak o tom hovořil pan Gigold, já s ním sdílím celou řadu bodů. Eh, máme první výměnu názorů, takže postupně se to jistě bude zlepšovat a budeme se vzájemně obohacovat. Velice rychle bych začala nejdříve tím, že vyjádřím svoje přes přesvědčení, které odpovídá tomu, co řekl pan Gigol, a sice, že nemůžeme nějakým způsobem podceňovat vztahy, které existují mezi evropskými institucemi, asociacemi, profesními asociacemi, odbory, všemi těmito zájmovými organizacemi, které tady jsou. Eh, Tento názor nezdílí všichni, to jsem konstatovala během různých kontaktů a konzultací, které jsem měla. Zaznamenala jsem tyto názory, které se nedomnívaly, že je nutné mít tyto vztahy. Já si myslím naopak, že je dobré mít tyto kontakty s těmito skupinami, protože my musíme reagovat na sociální realitu, o které svědčí tyto skupiny, o které hovoří. To je přesvědčení, eh, s kterým jsem se s vámi chtěla podělit a myslím si, že by bylo užitečné, aby AFKO se podívalo na všechny ty články a smlouvy, které nás vlastně vybízejí k tomu, abychom měli každodenní eh, a neustále vztahy s těmito i náplakovými skupinami, s těmito zájmovými skupinami. Je to článek první a je to článek tři. Takže já si myslím, že je dobré pravidelně mít tyto kontakty, mít transparentní kontakty a bylo by dobré tedy eh, nenarušit tyto vztahy s veřejností a s těmito skupinami. Ještě telegraficky bych se chtěla eh, zmínit o registru. Před chvílí jsem tady zaznamenala ten malý tým, který se tím právě zabývá. 1. ledna 2015 vstoupil platnost eh, registr transparentnosti a ty účastnické strany až do 25. května se mohly zaregistrovat. Jistě jste si všimli, že se eh, zaregistrovalo, eh, zaregistroval velký počet těch jednotlivých stran a organizací v posledních týdnech Hmm, také došlo k setkání s výlučnými jaksi, setkáními s některými stranami, které se zaregistrovaly. A dochází také tedy k aktualizaci těchto registrovaných stran do 25. května, pak se to tam zastavilo, došlo k určitému poklesu, protože mnoho těchto subjektů nebylo aktualizováno. Takže teď eh, se snažíme přecházet tedy na eh, nový, nové paradigma. Myslím si, že budeme mít v blízké budoucnosti asi 7200 nových registrací. Pan předseda Juncker v tomto smyslu udělal určitá oznámení, měl kontakty a setkání s těmi mm, strukturami, které se povinně musí registrovat do tohoto registru transparentnosti. A pan Juncker chtěl, aby to byla povinná záležitost. Já nevím, zda si vybereme legislativní způsob na řešení této závaznosti z hlediska tohoto registru, protože jsou tady některé právní překážky, možná, že výbor AFKO to zná velice dobře. Musí tam být hlavně jednomyslné stanovisko rady. Takže uvažuje se o nové interinstitucionální dohodě, kde pan Timman, první místo předseda, chce toto řešit. Já jsem měla kontakty s ním a pochopila jsem, že chce mít pragmatický přístup. A také já jsem zaregistrovala, že jste na to naráželi v tom smyslu, že rada pravděpodobně se připojí k tomuto mm, jaksi pragmatickému přístupu. Takže e, uvažuje se tady o závazné registraci, jsou tady některé pobytky, o kterých se diskutuje E, budou předloženy v květnu na byru Evropského parlamentu. E, jedná se například o zlepšení přístupu, e, dále prioritní zápis na seznam, preferenční registrace, slyšení a, a tak dále. To jsou věci, které by mohly podporovat zaregistrování do, toto, do tohoto registru. Uh, a můžeme uvažovat o dalších opatření, které by zlepšily transparentnost. Já musím teď hovořit velice rychle, takže se letmo jenom o tom zmíním. Také uvažujeme o té takzvané legislativní stopě, i vy jste se o tom zmínili, zatím na dobrovolném základě, i když by se to mohlo měnit v budoucnosti. Dále můžeme také eventuálně reformovat to prohlášení o finančních zájmech, takže i tady je ještě určitý prostor pro zlepšení a také etický kodex by se mohl zlepšit. Tyto věci se mohou měnit. Je to velmi široké téma, ale pak jsou tady ještě další možnosti, kterými se můžeme zabývat na podporu tedy transparentnosti, nebudu hovořit o podrobnostech. Je to například přístup k dokumentům. I tato otázka padne zvláště se bude jednat o přístup dokumentům třístraného jednání, protože tady je zatím i pro mě otazník. Dále se uvažuje o zlepšení eh, výběru znalců, expertů, kteří spolupracují s komisí, protože v rámci budoucích rozšířených konzultací bude možné jaksi zapojovat širší panel expertů. A na závěr k tomuto důležitému tématu a v tomto stádiu diskuse mohu říci, že je zde nutnost vybavit se důvěryhodnými nástroji. Ten, eh, otázka vztahu mezi občany a našimi institucemi je jádrem této problematiky. A můžeme také se zmínit o myšlence vytvořit nezávislý orgán, který by se zabýval transparentností. To existuje například ve Francii a v některých zemích, ale tady pravděpodobně opět narazíme na určité rozpočtové restrikce, ale je to myšlenka, kterou bychom měli mít na paměti. A poslední věc. Znovu bych chtěla navázat na to, co řekl pan Gigold. Ta výzva na úrovni Evropské unie je před námi a myslím si, že musíme na ní zareagovat a mohli bychom být podpořeny i jinými členskými státy. Na závěr bych řekla, že jsem velice citlivá na ten vztah nebo na to propojení, které často mají naši spoluobčané na paměti, když se hovoří o otázkách transparentnosti a otázkách příkladnosti. Často se hovoří o té podezíravosti na adresu politických stran. Já si myslím, že tento požadavek transparentnosti a příkladnosti by měl být předmětem určité změny mentality. Měli bychom stanovit morální odpovědnost poslanců a měli bychom to provázet také prací struktur, které by právě se postavily pod tom, proti tomu všeobecnému podezírání politických stran. Takže jsem velmi citlivá na všechna tato opatření a tyto otázky, které by měly provázet naší diskusi. Já se opravdu omlouvám, budu muset odejít, Nemohu s vámi zůstat, ale budu velmi bděle sledovat vše, co se objeví v této naší diskusi. Děkuji. Samozřejmě, že vezmeme v potaz vaše vyjádření a informace, které jste nám poskytla a budeme pokračovat v diskuzi s Evropskou komisí a teď vás propustíme. Budeme pokračovat dále v naší diskuzi. Předám slovo stínovým zpravodajům, pokud si přejí vystoupit. Pan Andreas, prosím. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také panu eh, Gigoldovi, že nám nastínil hlavní body jeho zprávy. Myslím si, že je velice důležité říci, že klíčovou záležitostí v oblasti transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti je důvěra v evropské instituce mm, ze strany evropských občanů. To společně se zásadou transparentnosti, tak jak o tom hovoří článek 1.11 smlouvy, stejně jako článek 15 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, mm, eh, jsou zásadní věci, na ně bychom neměli zapomínat, když řešíme otázky otázku důvěry v evropské instituce. To je záležitost, kterou jsme viděli také v evropských volbách, alespoň v některých členských státech. Výs účast v těchto volbách byla menší než v domácích volbách, což může být důsledkem nízké důvěry v instituce. Dále také chybí pozitivní zkušenost, když si občané chtějí zjistit informace o evropských institucích. Takže si myslím, že bychom měli k věci přistupovat eh, komplexně. Eh, pokud jde o transparentnost orgánů EU, a o tom také je tedy tato zpráva, která vzniká mm, po slyšení, které proběhlo na konci dubna. Máme tak možnost schrnout v jednom textu vše důležité. Myslím si, že tři důležité aspekty naší zprávy eh, by měly zahrnovat eh, vytvoření povinných rejstříků pro všechny evropské instituce. To si myslím, že je skutečně nutnost. Všichni naši občané by měli mít právo vědět, jaké zájmy eh, mají eh, jejich zástupci v legislativním procesu, dále je třeba pokračovat v dialogu s dalšími evropskými institucemi, pokud jde o novou interinstitucionální dohodu. To je určitě věc, o kterou bychom se měli zasazovat. Pokud nedosáhneme takové dohody, nemůžeme očekávat vytvoření povinného rejstříku lobbystů pro všechny evropské instituce. Další věc, která je podle mě zásadní, je to, že tato zpráva by měla podporovat co největší přístup k dokumentům všech institucí, protože přístup k informacím na vyžádání není dostatečný. Transparentnost, úplná transparentnost by měla být naším cílem. Jinak jsem připraven jménem naší politické frakce podpořit práci našeho zpravodaje. Těším se na další diskuze s kolegy a doufám, že tento dokument, až bude schválen, bude referenčním dokumentem parlamentu k této klíčové záležitosti. Děkuji. Děkuji za pozitivní vystoupení. Nyní Jo Leinen. Děkuji. Mm, děkuji Gigoldovi za tu prezentaci. Těším se na spolupráci u této důležité zprávy. Transparentnost je zásadně důležitá v demokracii. A platí to zvláště pro Evropskou unii, která se nesmí vzdalovat od občanů. A tudíž e, je tady riziko, že může vznikat nedorozumění a podezírání, které se projevuje ze strany občanů. Nevím, proč to má takový, takovou ozvěnu. Takže myslím si, že Evropská unie musí být příkladem, musí být efektivní a musí pracovat transparentně. A ve skutečnosti existují také určité věci, které v Bruselu fungují lépe než v členských státech Například to, že se přenáší eh, vlastně zasedání našeho výboru, to ne, nefunguje takto ve všech parlamentech. A také přístup k dokumentům v těch eh, jednotlivých členských státech není vždy součástí politické kultury. Samozřejmě, že se to může zlepšit. A jedním z těch nástrojů je tento registr. Já jsem byl v té eh, skupině na vysoké úrovni, kde to bylo definováno a viděl jsem, jak to bylo pracné, jak se postupovalo etapa po etapě, jak se tento registr vyvíjel. Naším cílem je, aby toto bylo závazné a aby všechny instituce se povinně registrovaly. To bylo vždy naším přáním a chtěli jsme také, aby rada na to přistoupila. Samozřejmě je mm, nepříjemné, že některé advokní, advokátní kanceláře se nechtějí registrovat. Jsou tady ještě mezery. Komise udělala krok vpřed s tou legislativní stopou pro komisaře a generální ředitele. Já si myslím, že parlament teď musí také udělat určitý krok a musí udělat tuto legislativní footprint. Myslím si, že by to mělo platit pro zpravodaje a také stínové zpravodaje. Měli bychom ošetřit eh, tuto záležitost. Já nevím, jestli by to mělo platit pro všech těch 751 poslanců, ale pokud tady máme aktivní eh, členy, jako jsou zpravodajové a stínoví zpravodajové, tak ti by měli zveřejňovat, s kým se setkávají z těch jednotlivých lobistických skupin. Takže naše transparentní jednotka v parlamentu by potřebovala také větší podporu. Pan Gigel o tom již eh, eh, hovořil. Eh, máme takovou kontaktní skupinu, ale tam není také sama příliš transparentní. Máme tady určitý handicap z hlediska těch eh, prostředků, které máme k dispozici. To by se mělo zlepšit. Dnes dopoledne jsme měli slyšení eh, a mě napadlo, že euroskupina je jednou z nejméně transparentních skupin. Ta, tam vlastně neexistuje téměř žádná transparentnost a přitom je to velmi důležitá skupina, takže i tady na této úrovně bychom měli zajistit větší transparentnost z hlediska rozhodování. Takže my jako parlament bychom měli učinit vše proto, aby nám občané více důvěřovali nejenom naší práci. Thank you very much indeed. Děkujeme, říká pan předseda. A ještě kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj i ostatní předřečníci. Důležité je, abychom si všichni uvědomili, že jedna z výzev, před, kterými, před kterou stojí evropské instituce, to je zlepšení rozhodovacího procesu, také vysledovatelnost celého procesu a zajištění nejlepších možných postupů při rozhodování v evropských institucích. A nejde jenom o otázku důvěry. Jde eh, o to, abychom se vyhnuli špatným administrativním postupům, umožnili veřejný dohled. Ale nesmíme směšovat dvě záležitosti. Někteří vnímají evropské instituce jako vzdálené, ale to nesouvisí čistě s transparentností, protože mm, eh, evropské instituce mm, Eh, se snaží s evropskými občany komunikovat a myslím si, že tyto dvě záležitosti musíme držet oddělené. Maximální transparentnost evropských institucí v rozhodovacím procesu, v legislativě, tomu eh, samozřejmě říkáme ano, to je velice důležité. Ale nemusí to nutně vyřešit ten pocit evropských občanů, že evropské instituce jsou jim vzdálené. Tyto dvě věci se musí řešit eh, samostatně, jinak Eh, souhlasím s tím, co tady zaznělo, například, že chybí transparentnost eh, u některých eh, věcných věcí, jako je například euroskupina. Tyto záležitosti musíme zanalizovat, my jsme o tom dnes hovořili a myslím, že se shodneme na tom, že je potřeba nastavit ve všech oblastech koherentně režim, paradigma transparentnosti bez ohledu na to, o jakou evropskou instituci se jedná. A proto musíme především říci v této zprávě, že o transparentnost eh, stojíme u všech evropských institucí, o maximální transparentnost a k tomu je, na to je potřeba směřovat eh, tuto zprávu. Thank you very much. Also... Děkujeme, děkujeme za tento konstruktivní přístup. A posledním řečníkem je pan Šaplin. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze několik takových nahodilých nápadů, myšlenek. Samozřejmě pan Gigol to odvedl úžasnou práci ostatní, kteří vystoupili. Je to nesmírně přesvědčivé, zajímavé. Já jsem trochu pesimisticky v této oblasti obecně řečeno. Myslím si, osobně, ano, je zde určitá opozice mezi transparentností na jedné straně a důvěrou. Čím více bude požadovat transparentnosti, tím se sníží důvěra, protože lidé si budou myslet, ano, transparentnost vlastně nahrazuje důvěru do jisté míry. Uh, to může narušit vůbec autoritu těchto institucí, protože lidé se řeknou, když jsou ochotní tolik toho zveřejňovat o sobě, jistě ty největší skandály budou někde nezveřejněné, schované a tak dále. Samozřejmě ale, že požádavky na transparentnost budou nekonečné, nikdy to nemůžeme úplně uspokojit. Vždycky budou existovat skupiny, které se budou domnívat, že to není úplně transparentní a že něco skrýváme. Samozřejmě je to trošku taková konspirační teorie, ovšem není to neobvyklé, protože víte, ten občanský vstup do politického procesu stávajícího, samozřejmě, že celá politická sféra je pragmatičtější, než tomu bylo před 20-30 lety. A lidé nemají pocit, že by mohli skutečně dosáhnout něčeho tímto zapojením, protože jsou tam i jiné skupiny, které jsou zapojeny do celého tohoto procesu. Předřečníci hovořili o negativním subjektivním vnímání a ano, mají pravdu, to může být obtížné snaha o změnu, alespoň na základě mých zkušeností z více než jedné země. A pokud jde o ty takzvané whistleblowery, to znamená informátory, samozřejmě, že je to velice důležité, pokud je o transparentnost, demokracii, ovšem nezapomíná na tom, že někdy je to prostě chybné prohlášení, někdy je to schválně zavádějící prohlášení, čili velice je důležité zjistit, do jaké míry to je pravdivé, všechny tyto informace. A samozřejmě, že ten imperativ transparentnosti, který já obecně podporuji, jde proti ochraně soukromí často a je obtížné nalézt určitou rovnováhu a nalézt určitou, řekněme, vhodnou hranici. Děkujeme, říká pan předseda. A úplně na závěr bychom dali opět slovo panu zpravodaji, takže pan Gigold, prosím, má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval za konstruktivní a obecně můžeme říci pozitivní příspěvky, které zde zazněly. Zdá se, že máme dobrý základ pro kvalitní spolupráci. Jsem si ovšem jistý tím, že jakmile se dostaneme k těm konkrétním bodům, tak dojde k, řekněme, k problematičtější diskuzi. Doufám samozřejmě, že bude plně transparentní tato diskuse. Dovolte velice stručně několik poznámek k tomu, co jste zasnělo. Samozřejmě, nepochybně je to součást demokracie. Hovořit s lobbysty, zájmovými skupinami, na tom není nic špatného, to je jasné. Celá rozprava, která se stala tak veřejnou a velice jasnou, ostrou, nevyplynula z nedostatečné transparentnosti, ale určitého podezření toho, že určité některé zájmy jsou schopnější získat více zdrojů a ovlivnit veřejné politiky, zatímco jiné skupiny mají méně takových možností a prostředků. A to je i součást samotné integrity institucí, tak aby stejným způsobem naslouchali různým skupinám, aby nedošlo k nějakému přílišnému zájmu pouze z jedné strany skupiny, která prostě má takové možnosti a takový vliv. To je zásadní. Jedna osoba, jeden hlas, neříkáme mm, jedno euro, jeden hlas, to, my si to nedáváme rovnítko. V posledních pěti letech, pokud jde o finanční služby, legislativu v této oblasti, tam vzniklo mnoho podezření, protože uživatelé finančních služeb jsou mnohem méně zastoupeni než ti, kteří nabízejí tyto služby. Přesto, že počet spotřebitelů v této oblasti je mnohem vyšší než těch, kteří vlastní nebo pracují v celém tomto sektoru finančních služeb. A zde bychom skutečně se měli zamyslet nad tím, jak posílit tento příspěvek těchto aktérů, subjektů, kteří nemají takové schopnosti koncentrace zdrojů. Pan Chaplin, vaše poznámky jsou skutečně velice dobré. Myslím si, že jste se zmínil o nesmírně zajímavých bodech, i když já osobně bych řekl, že bychom neměli k ničemu přistupovat pesimisticky, protože jinak se nám nepovede ničeho dosáhnout. A navíc si myslím, že mezinárodní instituce, ale zároveň národní instituce v současné době nemají, netěší se stejné úrovni důvěry, které si těšily v minulosti některé z nich, protože svět se stává komplikovanějším a legitimita nebo ta výstupná legitimita je prostě obtížnější. Ovšem, nemyslím si, že by to bylo dobrý důvod pro to, abychom neposilovali tu vstupní legitimitu, transparentnost celého procesu. Bylo by mnohem jednodušší vysvětlit našim lidem, proč některá rozhodnutí jsou tak obtížná v komplikovaném, složitém, globalizovaném světě, pokud nemají nějaký, <laughs> pokud Eh, tam nebude existovat podezření toho, že jde o nějakou konspiraci. A tyto konspirační teorie jsou všude, když se podíváme na YouTube, na která videa se dívají lidi nejvíc, proč vznikla finanční krize, kdo zatím byl, kdo byl zodpovědný a tak dále. Čili ty jsou navštěvovány nejvíce, proto je transparentnost zásadní. Skutečné demokratické rozpravě ta by neměla být narušena, protože došlo k nějakému zneužití pravomoci a tak dále. Proto bych nepostavil jednu stranu proti druhé. Když jste eh, informátorem, nemusí to být vždycky úplně eh, čestné. Občas to můžete udělat, poskytnout určité informace, protože chcete zničit konkrétní osobu. Budete informovat veřejnost o záležitostech, které se týkají soukromí například takové osoby když jde o například korupci, porušování zákonů, tak toto je samozřejmě ve veřejném zájmu a lidé, kteří poskytují informace tohoto charakteru, by měli být chráněni a měli by být vyzýváni k tomu, aby poskytli takové informace. A zde musíme skutečně dělat veliký rozdíl mezi těmito informátory u této zprávy bychom měli postupovat opatrně, nejenom pokud jde o transparentnost lobbystických skupin, ale když hovoříme o integritě evropských institucí, existují zde i jiné problematické oblasti. Například některý bych se rád dotkl. Takových zajímavých bodů. Například ty takzvané točité dveře, revolving doors mezi aktéry, kteří mají nějakou veřejnou funkci poskytnout to určitým skupinám bez jakéhokoliv přechodného období nebo jmenování. Tyto postupy, konflikty zájmu, je to něco, co je skutečně řádným způsobem hodnoceno, vyhodnocováno, jmenování ve všech evropských institucích nebo právě ten evropský volební zákon, nebo financování volebních kampaní, využívání finančních prostředků, které by měly spíše jít pro práci parlamentu, jakým způsobem je to striktně odděleno od financování politických stran či volebních kampaní. Čili mnoho, mnoho různých problematických oblastí. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, s kolegy, se širší veřejností u tohoto tématu a samozřejmě uvítal bych nejenom pokud by došlo k zapojení více občanů, ale i společnosti, lidí, kteří pracují pro evropské instituce, aby se zapojili, aby se podělili o své myšlenky, názory na to, jak zlepšit transparentnost, odpovědnost, bezúhonnost, integritu v našich orgánech. A já se na tuto spolupráci těším. Děkuji. thank you very much. Děkujeme, říká pan předseda, tím jsme dokončili debatu k tomuto tématu. Zatím ještě nemáme přesný harmonogram. Rád bych pouze připomněl, že plánujeme výměnu názoru i s panem Timmermansem a s lotyským předsednictvím na našem dalším setkání 17. června. Poté nás čeká ještě workshop v září. Očekáváme další debatu o návrhu této zprávy někde na konci října nebo 9.11. a hlasování v AVKu někde začátkem roku 2016. Ovšem tento harmonogram zatím ještě nebyl finalizován. Pane zpravodaj, ano, pokud je o harmonogram, je zde určitý návrh, vše záleží od toho, kdy budou ty studie již k dispozici, bylo by špatné pro naši pověst, naši integritu, nečekat na ty studie při přípravě zprávy, jinak skutečně by to bylo opravdu hloupé. Jakmile budeme mít tato data k dispozici, můžeme si stanovit nějaký jasný, jasnější harmonogram, ovšem potřebujeme jasnější potvrzení toho, kdy ty studie budeme mít všichni k dispozici. Děkujeme, říká pan předseda, za tyto upřesňující informace. A tím se dostáváme k bodu číslo 11 na našem dnešním a co osmička, říkal kolega. A osmička, pane kolego? Osmička. Tomu se nebudeme věnovat. My jsme na začátku změnili pořadí našeho jednání, protože jsme zde měli hosty. Proto to bude nejprve bod číslo 11 a to je rozpočet na rok 2016. Mandát pro trialog Pan je, pan Fernandez je nyní mezi námi a proto již změním jazyk a uvítám vás mezi námi v mateřštině. Samozřejmě, že jsme nesmírně rádi, pane kolego, pane Manueli Fernandez, že jste mezi námi že jste mezi nás přišel a nyní se těšíme na podrobnější informace, které se týkají přípravného procesu v této oblasti, přípravného procesu pro rozpočet na rok 2016. Nezapomínejme na priority v této oblasti, priority týkající se výboru APKO. Jakožto předseda dovolte dva body nesmírně důležité body pro náš výbor. Výbor APKO. Jednak je to důležitost zajištění dostatečných finančních prostředků pro tzv. evropské občanské iniciativy. Jakožto součást určitého sdělení ze strany evropských institucí, tak aby skutečně tyto iniciativy mohly být implementovány, mohly skutečně dosáhnout cílu, jež od něj očekáváme. A druhá záležitost se týká všeho, co podporuje demokratickou účast, podmínky této účasti v politickém rozhodovacím procesu v Evropě a rovněž finanční dopady této priority. Různé programy, projekty, díky kterými máme přímý kontakt s našimi občany a díky kterým se naši občané mohou přímo zapojit, zaangažovat různých demokratických rozhodovacích procesů, elektronické demokracie. Čili toto všechno ní nám leží na srdci našemu výboru. Velice rádi bychom tyto body viděli ve konečné verzi tohoto dokumentu, který se týká rozpočtu pro rok 2016. Takže ještě jednou, pane kolego, vítám vás v našem výboru a rovnou vám dávám slovo. Prosím. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, vy jste se zmínil o prioritách. Já se pokusím to zohlednit ve své prezentaci, protože to je ostatně součástí těch bodů, eh, které jsou uvedeny v této zprávě. Eh, co se týče Evropy a občanů, tak víte, že došlo k snížení o 1,3 miliard eur Eh, z hlediska programování na rok 2016 a z hlediska víceletého rámce. My jsme navýšíme tuto částku na 25 miliard eur. Ale až 25. května komise předloží svůj návrh rozpočtu na rok 2016 a teprve poté budeme znát přesné částky přesná čísla, která jsou navrhována. Pak je tady otázka eh, obrany demokracie, nástrojů demokracie a také otázky účasti eh, občanů. I v této oblasti musíme eh, definovat priority a je teď představím. To jsou priority, které byly již přijaty v rámci hlavních směrů a nyní budu hovořit francouzsky. Takže jedná se o priority, které byly již v minulosti přijaty a které e, tedy e, budou e, přijaty v rámci harmonogramu. Bude to představovat asi 1% HDP, je to rozpočet, který je relativně malý, ale tento rozpočet je důležitý z hlediska investic. Musíme říci, že 94% rozpočtu Evropské unie je investičních a pouze eh, to zbývající 6% je, jsou náklady na administrativu. Na plenárce 11. března se hovořilo o těch hlavních směrech. Hovoříme o eh, třech osách. Zaměstnanost, podniky a podnikatelství, tedy podnikatelský duch. To bude mít dopady na okruh 1A, 1B, ale hlavně na 1A, to znamená horizont 2020, Erasmus+, plus iniciativa eh, mladých, to všechno jsou okruhy, které s tím souvisejí. A nesmíme zapomenout na to, že politika soudržnosti eh, také přispívá výrazným způsobem a také zemědělství bude generovat eh, pracovní příležitosti a bude se podporovat také podnikatelství. Ale Tyto tři osy jsou velmi důležité, zvláště zaměstnanost. A pak se snažíme také podporovat takzvanou interní solidaritu. To je soudržnost, zemědělství, rybolov. Ale je to také účast občanů. A pak je tady vnější solidarita, to je okruh čtyři, tam se hovoří o eh, humanitární pomoci touto zaměstnaností, interní solidaritou a vnější solidaritou eh, se nám podaří dosáhnout dalšího cíle a to je bezpečnost. A tady hovoříme o určitých principech. Já jsem začal prioritami, ale hovoříme o principu, podle kterého Evropa musí dostat svým závazkům, musí dospět ke kompromisnímu řešení. A ten vážný problém, který je ostudou pro evropské instituce, Eh, tedy eh, neproplacené faktury. Tento problém by měl být vyřešen roku 2015, nebo lépe řečeno, měli bychom stabilizovat tuto situaci během roku 2015-2016, tak abychom nebránili operativním programům jejich realizaci a aby nepřetrvávala tato situace neuhrazených dluhů. Platby jsou eh, logickým logickým důsledkem závazku, takže nemělo by se diskutovat o tomto problému. E, ty platby jsou logickým důsledkem, takže to by nemělo být předmětem našich diskusí. Když akceptujeme kompromis, tak e, povolíme určitý výdaj a pak tento výdaj se musí zaplatit. Ta situace neproplacených faktur, která se týká mnoha programů, je hlavně závažná v oblasti politiky soudržnosti. Je to tedy věc, která musí být vyřešena, tak aby ten víceletý finanční rámec mohl být dodržen. A teď harmonogram. 27, pardon, 25. května komise představí eh, návrh rozpočtu. Tady je jedna důležitá věc. Máme možnost udělat prezentaci pilotních projektů a takzvaných přípravných akcí. A lhuta pro pilotní projekty a přípravné eh, akce je 4. června. To znamená, že do té doby bylo dobré mít pilotní projekty, takže dávám tuto, eh, dávám tuto informaci také tomuto výboru. 7. června to bude předloženo k dialogu, pak komise eh, musí přijmout, 17. se to týká komisi a půlce září se přijmou stanoviska k rozpočtu. 29. září se bude hlasovat o rozpočtových návrzích, 12. a 13. října se bude hlasovat o eh, usnesení a 29. října a 28. listopadu bude dohodovací jednání. Takže já vám předkládám tyto informace, ale proto jsem nepřišel. Eh, chtěl bych zaznamenat vaše připomínky, vaše znepokojení. Já už jsem si uvědomil, že vám záleží na větší účasti občanů na demokracii, Dále eh, důležitým tématem je digitalizace, používání nových technologií. Takže očekáváme rozpočet, který by byl na výši těchto ambicí občanů, ale eh, za tímto účelem potřebujeme důvěryhodnost, musíme dodržovat závazky a kompromisy a v rámci tohoto rozpočtu budeme vysílat signál růstu, zaměstnanosti a v tomto ohledu doufám, že se mi dostane také vaší podpory. Thank you very much for your, all your Děkujeme za všechny tyto informace a předám slovo poslancům. Nicméně vidím, že si o slovo nikdo nežádá, takže v tom případě diskuze neproběhne. Jenom bych vás chtěl informovat, že jsme se rozhodli zúčastnit se tohoto procesu a to dopisem, který naše předsedkyně se píše na základě výměny názorů, která ve výboru proběhne. Bude to tedy způsob, jak se chceme konstruktivně podílet na tomto procesu. Pokud si skutečně nikdo o slovo nežádá, tak vám, pane Fernandesi, děkuji za vaše vystoupení a my budeme pokračovat dále v našem programu jednání. Uh, Takže teď se konečně vracíme k bodu číslo 8 na programu jednání postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů poučení z postupu v roce 2014. Jak víte, tak zpravodajem je Richard Corbett. My už jsme tady o této věci diskutovali. Takže teď panu Korbetovi předám slovo, aby mohl navázat na dřívější diskuze. Děkuji, pane předsedo. Nejprve se chci omluvit, protože jsem si neuvědomil, že došlo ke změně v programu jednání a tak budu muset v 6 hodin nebo možná i krátce před 6 odejít. Bohužel jsem tady nebyl informován o tom, že došlo k této změně. Pokud jde o diskuzi o mé zprávě, tak doposavat panoval ve směs konsenzus, což si myslím, že diskuze usnadňuje. Ocitáme se ve fázi, kdy se předkládají pozměňovací návrhy a já mm, samozřejmě ty návrhy sleduji a myslím, že pouze posilují můj názor a že se v podstatě ve všech bodech shodujeme. Mohu tedy již nyní říci, že pozměňovací návrhy, které byly podány, jsou přijatelné a mohu tedy přednést eh, konkrétně zmínit ty, které jsou v pořádku, návrh číslo 1, 2, 3. Myslím si, že můžeme ze čtyřky, pětky a šestky udělat jeden kompromisní pozměňovací návrh, protože řeší stejný odstavec, můžeme tedy skloubit ty různé prvky, jimiž se zabývají. Osmička, devítka, desítka a jedenáctka jsou také v pořádku a přijal bych je. Dvanáctka, ta si myslím, že by se mohla trochu přeformulovat, aby to bylo jasnější, možná je to překladem do angličtiny, takže o tom můžeme ještě dále jednat. Třináctka. Čtrnáctka, myslím si, že ty by se v textu měly objevit dříve v podobě úvodního ustanovení a nikoliv jako odstavec až v této fáze textu. Patnáctka, ta je také přijatelná. První část šestnáctky, kde se hovoří o kandidátech, to je v pořádku, ale ne druhá část, kde se hovoří o různých záležitostech, eh, které se, kterým se věnuje až následující odstavec. A myslím, že by to tak mělo zůstat. Sedmnáctka, ta je, myslím, přijatelná. Osmnáctka s drobnou úpravou také. Dvacet jednička, tady bych také um, ehm, udělal drobné přeformulování, 23, 25, 28, 29. Tady bych navrhoval samostatný odstavec a nikoli v doplnění k odstavci stávajícímu. 33 je v pořádku, stejně jako 35, ale je to doplnění spíše než změna v textu. 36, 40, 47, a 48, ale v tomto případě bych to doplnil na konec předchozího odstavce číslo 8 a ne k tomu zamýšlenému. Takže jak vidíte, v podstatě s většinou návrhu souhlasím. Je tady pouze několik málo záležitostí, kde se naše názory rozcházejí. Jde o ty pozměňovací návrhy, které nesouhlasí s mým názorem který myslím, že má většinovou podporu, že během slyšení bychom měli pokládat menší počet otázek, ale s tím, že bychom měli právo klást doplňující otázky, aby došlo k takovému skutečnému pingpongu otázka, odpověď, otázka, odpověď, abychom eh, mohli eh, jít do větší hloubky. A některé pozměňovací návrhy s tímto přístupem nesouhlasí. Také nesouhlasím s návrhy, které chtějí změnit hierarchii, kterou navrhuji pro hodnocení kandidátů, když koordinátoři po samotném slyšení kandidáty hodnotí. Já jsem to už dříve vysvětloval, proč tak smýšlím a myslím si, že bychom automaticky neměli o každém komisaři v každém výboru hlasovat. Pozměňovací návrhy, které chtějí zajistit, že když jedna politická strana hlasování žádá, pak by měl hlasovat celý výbor, zachází příliš daleko, protože v takovém případě by vždy došlo na hlasování. Když by stačila pouze jedna politická skupina, tak si myslím, že bychom nakonec hlasovali ve výboru o každém kandidátovi. A myslím si, že to není dobré, asi stojí za to, abych to tady znovu vysvětlil, protože si vzpomeňte, že právně vlastně nehlasujeme o jednotlivých komisařích, parlament hlasuje kompletně o celé komisi. To znamená, že hlasování ve výborech o jednotlivých kandidátech vlastně nemá žádnou právní hodnotu, je to čistě mm, eh, politické gesto, takže Evropský parlament eh, Eh, aby dodal hlasování skutečnou politickou váhu, tak by si ho měl vyhradit jenom pro ty případy, které jsou skutečně nějakým způsobem problematické, což eh, samo o sobě pak naznačí, že když už hlasujeme, je tedy nějaký problém. A pokud eh, hlasování skončí negativně, tak má takový výsledek o to větší politickou váhu, než když bychom hlasovali uh, o každém jednotlivém kandidátovi. Já si skutečně myslím, že musíme maximalizovat politickou váhu Evropského parlamentu, zvláště když víme, že výsledek hlasování o jednotlivých kandidátech sám o sobě nemá právní účinek. Pak jsou tady některá další témata, kde bych byl trochu opatrný, pokud jde o pozměňovací návrhy. Některé z nich se odklánějí od Eh, té zásady jednoslyšení eh, na kandidáta, protože některé návrhy lze interpretovat tak, eh, že očekáváme, že někteří kandidáti by absolvovali více slyšení v různých výborech, na konferenci předsedů a tak podobně. A myslím si, že touto cestou bychom jít neměli, měli bychom se držet toho, co jsme se dohodli s dalšími institucemi již dříve, to znamená jedno slyšení na kandidáta a pokud je to potřeba, tak samozřejmě to slyšení se dá zopakovat. Takže to je, pane předsedo, moje reakce na předložené pozměňovací návrhy. Chci všem kolegům poděkovat za jejich spolupráci a konstruktivní přístup. Okay, all. Děkuji. A teď předám slovo stínovým zpravodajům. Pan Preda, prosím. Merci, merci infiniment. Děkuji. A děkuji panu Korbetovi za jeho práci, za jeho vystoupení. Doufám, že nezmešká letadlo. Stručně k pozměňovacím návrhům. Pokud jsem to dobře pochopil, tak budete podporovat pouze eh, dva návrhy, které byly předloženy EPP. Jeden ten návrh říká, to je v podstatě banální, že se musíme tedy poučit z té minulosti a tak dále to nemůžeme odmítnout. A potom eh, to slyšení, takzvané pingpongové slyšení a follow-up, které je nutné právě proto, aby nebyly možné nějaké unikové odpovědi. Já s tím souhlasím. Ale vypadá to tak, že nechcete podpořit dva návrhy, které jsem předložila, které podle mě pouze vyjasní věci. Je to 43, tam se říká, že lhuta by měla být počítána od chvíle, kdy eh, komise vlastně prohlásí, že slyšení jsou uzavřena, takže jakmile konference předsedů to prohlásí jako uzavřené, tak je tam lhuta 24 hodin. To je jenom způsob, jak chronologicky eh, precizovat tyto věci stanovit tedy začátek té lhuty 24 hodin. Pokud jsem dobře pochopil ty vaše připomínky, tak pak je tam návrh 26, to jsem navrhl, a smyslem je není, aby tam bylo 15 slyšení pro jednu osobu, pokud to portfolio je složité. Ne, smysl 26 je mít organizaci v rámci několika výborů a možnost, aby každý ten výbor vystoupil na tom slyšení. Mně nešlo o to, aby tam bylo více těchto slyšení. Tak toto zní v angličtině. To znamená, že pokud teda to spadá do eh, odpovědnosti několika výborů a je organizováno několika výbory, tak všechny záležitosti by měly být řešeny adekvátním způsobem všemi výbory, které jsou do toho zapojeny, tak aby mohli shodnotit výkon daného komisaře. Takže tady nejde o to, abychom tady měli nekonečné množství slyšení, nejsem blázen. V podstatě jde o to, aby ty výbory mohly vystoupit v rámci toho slyšení. To je vše, takže Děkuji za vaši ochotu a spolupráci. Thank you very much. No, Pascal Dě- děkujeme. Pascal má slovo. Děkuji. Pane předsedo, velmi rychle, protože pan Korbet spěchá. A byl tak laskavý, že řekl, že celkově souhlasí s těmi hlavními návrhy, které jsme předložili, takže bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za tu práci Konstatuji, že se vám to podařilo eh, sestavit velmi chytře. Děkuji vám za to. Zohlednil jste otázku parity, to je velmi důležité. Otázku harmonizace, etického kodexu komisařů v souvislosti s jejich povinností učinit prohlášení. To vše jde dobrým směrem, takže vám děkuji za tuto práci, kterou se již vykonal a za snahu najít konsensus. Děkuji. Now I will give back the floor to Richard. A nyní Richard ještě několik poznámek na závěr. Prosím, nikdo již nežádal slovo. Hm, tak pokud to bylo všechno, tak to je fantastické. Moc krát děkuji, milí kolegové. K těm bodům, které jste zazněli, já se ještě jednou podívám na pozměňovací návrh týkající remance a U26. Ano, nyní jsem si vyslechl, pane kolego, vaše vysvětlení, zní to rozumně. Těch 24 hodin, ta lhůta, ve své zprávě mám 24 hodin po té, co došlo k tomu již hodnocení. Někteří tvrdili, že by to mělo být 24 hodin od slyšení, A to je problematické, protože samotné hodnocení vlastně trvá Mm, nebo končí později než těch 24 hodin po slyšení, protože já jsem se ze zmínil 24 hodinách po hodnocení. Vy jdete ještě dál a hovoříte, že by se to zveřejnilo 24 hodin po té, co celý ten proces byl dokončen i ze strany konference předsedů, což znamená, že to hodnocení by muselo být tajné až do ukončení celého procesu, což podle mě není realistické. To rozhodně by nějak ty informace unikly. Čili takový ten řekněme, střední, ta střední cesta je podle mě nejlepším kompromisem, tak jak jsem to navrhl, ovšem můžeme o tom ještě diskutovat. Děkuji. Dobře, a tím jsme dokončili debatu k tomuto bodu na našem programu. Richarde, děkujeme za odvedenou práci a za práci na kompromisech. A nyní Paulo, který povede e, naši schůzku u tohoto dalšího bodu. Děkuji za slovo, pane předsedo. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a je to bod číslo 10. Rovnou dávám slovo Ramonovi Jauregimu, aby nám řekl něco o tom, jak vypadá stávající situace u tohoto vyšetřovacího výboru, poslední informace, aktuální informace k tomuto delikátnímu tématu. Prosím. Gracias. Děkuji. Já bych chtěl informovat eh, tento výbor. Nevím, jestli to eh, panu poslanci nefunguje dobře mikrofon, tlumočníci neslyší dobře. Jedná se tedy o pravomoc Evropského parlamentu, kdy Evropský parlament má možnost eh, legislativní iniciativy. A já bych chtěl náš výbor informovat eh, o naší spolupráci s lotyským předsednictvím po rozhodnutí, které padlo ve výboru AFKO Nevím, jestli tady není nějaký zvláštní eh, hluk eh, či zvuk. Eh, je to asi čtyři měsíce během ledna. Jsme jednali s lotyšským předsednictvím, schvázeli jsme si dokument, který vám předkládám, kde hovoříme o tom, že bychom měli společně s radou a komisí tedy znovu rozhodnout o tomto dokumentu. Já si přesednu, protože ten mikrofon nefunguje. Como digo, takže, jak už jsem říkal, předsednic, předsedkyně eh, paní Hibner napsala dopis panu Timmermansovi a také lotyskému předsednictví a po několika schůzkách eh, zvolalo nakonec lotické předsednictví zasedání. Bylo to 22. dubna kdy jsem se tady sešel s lotyským předsednictvím a také s členy Evropské rady a Evropské komise. A já bych vám tedy chtěl předat poslední informace, které máme k dispozici, abyste byli aktuálně informováni o celé záležitosti. Já se domnívám, že věc je to velice důležitá a je důležité, aby Evropský parlament měl eh, možnost nadále svolávat vyšetřovací výbory. Já si myslím, že to je znakem a výsadou jakéhokoliv parlamentu a měla by to být tedy i výsada parlamentu evropského. Na schůzce s lotyským předsednictvím byl také i Jom a mohu říci, že to byla schůzka velice obtížná. Nejprve jsem srdečně poděkoval lotyšskému předsednictví za to, že nám ehm, zareagovali na naši žádost setkat se se zástupci Evropského parlamentu a znovu se chopit této otázky. Nicméně letyšské předsednictví ehm, mě hned na začátku řeklo, že Evropská rada vlastně nějakým způsobem eh, nesvolila k dalšímu vyjednávání s Evropským parlamentem, že k tomu nemá mandát, to znamená, že vlastně nedošlo na radě k politické schodě, abychom mohli obnovit vyjednávání k této záležitosti. Lotické předsednictví připomnělo, že generální tajemník Evropského parlamentu eh, dostal dopis od dvou generálních tajemníků, tedy rady a komise, několik dní eh, předtím, než jsme se sešli a než parlament v, roc, v dubnu roku 2014 eh, nařízení schválil, byla to tehdy zpráva Davida Martina a jenom několik málo dní po schválení této zprávy parlamentem na generální tajemníci rady a komise eh, informovali formou dopisu, eh, že mají zásadní nes obavy, pokud, a to právní a institucionální povahy, ohledně schválené zprávy, tedy že nesouhlasit s tím textem, který schválil Evropský eh, parlament a nesouhlasí s touto eh, iniciativou a že chtějí dosáhnout eh, schody a že žádají další parlament, tedy náš parlament, eh, abychom s nimi dále vyjednávali. Nicméně, jak rada ta komise vlastně připomněli, že s textem nesouhlasí, že nadále mají zásadní problémy, že jsou tady problémy právní a institucionální povahy a také připomněli, že smlouva, když stanoví, že Evropský parlament by měl zpracovat um, svůj jednací řád eh, tak, eh, že si k tomu musí vyžádat předběžný souhlas komise a rady. Tento předběžný souhlas samozřejmě nebyl získán. Takový souhlas eh, zkrátka neexistoval a obě dvě instituce to připomněly na našem zasedání, že tento text, který tedy máme před sebou, nemohou schválit. Tímto způsobem tedy vlastně jejich návrh byl takový, že by si přáli obeznámit se se změnami, které eh, předkládáme v textu, aby mohli formálně schválit vyjednavací mandát. Já jsem na to reagoval, vážení kolegové, tak, že schválená zpráva, kterou AVKO schválil v lednu eh, roku 2005, říká řečník, eh, je tedy k dispozici a že může být základem pro vyjednávání. Ani já jsem řekl, nemám žádný vyjednávací mandát od Evropského parlamentu, nemám mandát eh, od AFKA ani od eh, plenárního zasedání pro to, abych mohl dále vyjednávat. Ale je to text, který byl parlamentem schválen. Takže jsme začali s analýzou problému a problémů je celá řada. Tak eh, máme tady 20 článků, o které vlastně jednáme a sporných eh, je osm. to znamená eh, jednak eh, působnost jednacího řádu, to znamená omezení kompetencí. Další problém byl, kdy se kdy skončí Eh, fungování takového vyšetřovacího výboru, jakým způsobem zajistíme důvěrnost eh, informací a dokumentů, které si parlament vyžádá v průběhu vyšetřování, jaký cíl nebo smysl potom budou mít získané závěry, zda budou mít právní účinek, jaké omezení eh, tady jsou, pokud jde o vyšetřování na místě v jednotlivých členských státech, protože si můžeme představit, že to vyšetřování se může dotýkat více do členských států, jaké eh, dokumenty mají povinnost předložit, jaké už nikoliv, eh, jakým způsobem zaručíme individuální práva svědků, které si taková, takový vyšetřovací výbor přizvem Eh, jakým způsobem se bude řešit eh, odmítnutí vystoupení na eh, takovémto výboru. Zkrátka tedy ohledně těch 21 a 20 článků, u osmi z nich máme zcela zásadní problém. Já jsem nakonec tedy předložil všem na tom zasedání svůj návrh a to následující že si myslím, že třeba udělat průzkumné zasedání, abychom eh, vzájemně zjistili, jaké eh, problémy, technické problémy mm, řešíme, protože je zjevné, že problémy jsou tedy značné. A říkal jsem, že třeba znovu začít jednat eh, s Evropským parlamentem tak, jak už mm, ta jednání probíhala v roce 2012 a 2013, ale tehdy nebyla ukončena. Zástupci výboru AFKO, eh, rady a komise by tedy měli dále vyjednávat, ale dosavadní jednání zatím nikdy nevedlo eh, k definitivnímu dokumentu. Některé dohody dosaženy byly, technicky dosaženy eh, byly, Eh, došlo k určitým prohlášením, ale je tady také celá řada nedorozumění, která přetrvávají. Takže já navrhuji, že bychom se odborně, technicky, právní služby sešly, rada, komise, parlament, že bychom si určili, kde jsou ty největší problémy, kde už se shodujeme, protože v některých těch článcích eh, už eh, teď jsou takové formulace, které jsou přijatelné a je potřeba říci, kde ta schoda zatím nalezena nebyla a začít hledat eh, řešení, které by bylo politicky přijatelné. Jakmile dosáhneme tohoto vyjasnění, tak eh, samozřejmě jednotlivé instituce si interně veškeré záležitosti posoudí. Takže, a teď se dostávám k závěru, Narazil jsem tedy na obrovský um, problém a opozici z jejich strany. Oni se dozmívají, že zkrátka nemají mandát. Lotické předsednictví znovu zopakovalo, že nemá od rady žádný mandát proto, aby zahájilo formální dialog. A já jsem jim říkal, tady nejde o formální dialog, jde o to, abychom si promluvili, abychom si vyjasnili, mm, kde jsou problémy, jaké máme manévrovací prostory, abychom eh, mohli uvažovat eh, o nějaké revizi textu tu a budoucí dohoze, dohodě. Takže eh, jsem chtěl eh, prosadit eh, náš zájem o pokračování jednání. Oni se proti němu hm, stavěli. Takže po několika pokusech kdy jsem prosazoval eh, svůj návrh, jsme se shodli na tom, že proběhne technické zasedání, které mm, svolám, až budeme mít dispozici datum, ještě stanoveno nebylo, bude tam právní služba parlamentu, rady a komise, ale myslím si, že by bylo vhodné aby každá skupina tam vyslala svého zástupce, abychom zajistili maximální transparentnost. Může to být i nějaký asistent nebo někdo um, z právního odboru, nějaký poradce politické skupiny, to už je v podstatě jedno, ale myslím si, eh, že by to bylo dobré, protože půjde skutečně o odbornou technickou diskuzi. Pak eh, si můžeme v rámci výboru AFKO Eh, věc posoudit eh, a rozhodnout se, jak pokračovat dále. Ale myslím si, že skutečně ehm, vlastně úspěch, že se za těchto okolností podařilo dosáhnout alespoň schody na tom, že tedy proběhne toto technické zasedání. lotické předsednictví nakonec tedy s tímto návrhem eh, souhlasilo a všichni souhlasili s tím, že tedy se vydáme touto cestou, že si pokusíme vyjasnit ehm, Eh, současné problémy a já doufám, že zhruba ke konci května už budeme tedy vědět více. Děkuji. Děkuji, Ramone. A ještě než dám slovo dalším poslancům, kteří si přejí vystoupit, bych se chtěl omluvit eh, za to, že naše zasedání koliduje s dalšími eh, zasedáními a tak vlastně tady máme pouze Mercedes eh, Bresso, pokud jde o politické koordinátory. Naopak, eh, paní kolegyně, tady vás poprosím. Krásně, milé. Solo dare la parola a shadow,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 zde již nemáme zastoupeno, EKR není, ALDE není. Pan Šulce? Pan Šulc, chcete se vyjádřit, pane Šulci? Ano, prosím. Děkuji za tyto důkladné informace. Myslím si, že je to velice rozsáhlá tematika a zpravodaj velmi důkladně vylíčil, kde jsou ty podstatné problémy. Ta otázka, kterou si kladu, je následující. Dokážeme se shodnout? A jaké budou alternativy? Eh, hovořilo se o těch úvodních ustanoveních a popravdě řečeno mě není příliš eh, jasné, kde ty možnosti tohoto vyšetřovacího eh, výboru leží. Měli bychom se na tom dohodnout i s ostatními stinovými zpravodaji. Měli bychom si určit směr, kterým půjdeme. Já bych následoval ten přístup eh, pana zpravodaje, ale nevím, jak se na to dívají různé mm, politické skupiny. Za moji politickou skupinu bych chtěl signalizovat, že půjdeme tímto směrem, ale nevím, jak to dopadne ještě dnes večer, až o tom budeme jednat. So, Anderson? Dobře, a nyní ještě kolega Anderson. Já bych rád poděkoval zpravodaji za tuto zprávu. V podstatě vlastně je to zpráva o pokroku kterého jsme dosáhli v této oblasti. My jsme pro flexibilitu, pružný přístup, abychom teda dosáhli určitého výsledku. Ovšem ne příliš zase moc takové pružnosti a těšíme se na tuto velice, velice důležitou práci společnou. Dinolfi? Ano, paní Den Wolfi. Děkuji Já jsem se chtěla jenom zeptat, to se počítá s technickými zkouškami, co se týče mojí delegace. Eh, my eh, podporujeme tento typ eh, aktivit a tento typ tematiky, takže bychom rádi zjistili, jak budou vypadat následující etapy z praktického hlediska. Děkujeme, pane Šepline. Chcete vystoupit? No, je takový technický nápad, návrh, aby proběhla technická schůzka, ne politická schůzka, ale řekněme zastoupení rady, komise, našeho výboru. Na této schůzce bychom se snažili definovat nějakým způsobem, způsobem naši práci a po politických rozhodnutích bychom viděli, čeho můžeme dosáhnout. Souhlasíte s takovým postupem, protože je to možná nový eh, přístup. Pokud s tím souhlasíte, protože potřebujeme samozřejmě dosáhnout do um, určité dohody s vaší skupinou. Já naslouchám s velikým zájmem a jediné, co mohu říct, je, ano, myslím si, že bychom měli s tímto postupem takto pokračovat dobře. Takže jakožto koordinátorka za SAD s tím rovněž souhlasím. Myslím si, že tím pádem máme velkou většinu a budeme takto postupovat. Ráda bych poděkovala Ramonovi. Prosím a dávám, dávám vám slovo, prosím. Prosím. Děkuji. Já bych chtěla jenom poděkovat za důvěru všem kolegům, kteří mi ji eh, vyjádřili. A chtěl bych eh, zareagovat na položené dotazy. Tak eh, zaprvé nedošlo k žádným technickým jednání od minulého legislativního období. Žádné takové jednání prozatím v novém parlamentu neproběhlo. To jednání, které chceme zrealizovat, bude úplně první. A na tomto prvním jednání já doufám, že budou tady zástupci každé politické skupiny. Myslím si, že by to bylo dobré, aby jste se všichni seznámili s tím, jaké problémy se řeší, jaké rozdíly tady jsou a bylo by dobré, abychom tady tam byli všichni za všechny politické skupiny a dozvěděli se reálné informace o těch přetrvávajících problémech. Jsou to věci velice důležité a je třeba zjistit, eh, co je potřeba řešit. Pak se domluvíme na tom, eh, jak postupovat, ale musíme nejdříve zjistit, v čem je problém. Takže doposava žádné schůzky nebyly, ale proběhly za minulého legislativního období. Tehdy mm, probíhala ta jednání, byly technické schůzky zhruba rok a půl, ale nedosáhlo se žádné finální dohody. A vzhledem k tomu, že nedosáhly žádné dohody, tak eh, se parlament rozhodl, ten minulý parlament se tedy rozhodl, že to mm, v podstatě nechá mm, padnout, eh, respektive, že schválí jenom eh, jakýsi prozatímní formální dokument. Eh, a to se, myslím, komisi a radě velice líbilo. Oni říkali, ano, my jsme vás varovali v parlamentu, že mm, tady narazíte na obrovské institucionální a právní problémy, na tom oni stále trvají. A proto si myslím, že tento parlament a ten, tato komise eh, by se měly eh, znovu zaměřit na možnost eh, reformy a dosažení schody. Protože pokud nedosáhneme schody, tak nedojde ke změnám v jednacím řádu, protože smlouva hovoří jasně, že je potřeba dosáhnout schody s radou a komisí a pak parlament schválí jednací řád. A já se Eh, domnívám, že na tom eh, je třeba začít stavět. Doposavat žádné technické jednání nebylo. Doufám, že proběhne první na konci května a že tam budou zástupci všech politických skupin. A bude to tedy technické jednání, protože oni neakceptují žádný formální politický dialog, nebo argumentují tím, že k tomu nemají mandát. Ale souhlasili s tím, že tedy zorganizujeme toto technické zasedání, které bude takové zjišťovací povahy, abychom tedy zjistili, v čem je problém. Eh, pokud je o flexibilitu, pane Andersone, ano, uvidíme. Uvidíme, jak už řekl pan Vila na posledním zasedání, kde jsou jakési nepřekročitelné hranice. Já se já v tuto chvíli jenom eh, trvám na tom, že parlament eh, potřebuje eh, tuto změnu v jednacím řádu a že vlastně jediná věc, kterou dává jako výsadu parlamentu Lisabonská smlouva, je legislativní pravomoc a tam ne, nemůžeme ustoupit, ale samozřejmě žádáme důstojný jednací řád, který umožní například eh, svolávání vyšetřovacích výborů ze strany eh, Evropského eh, parlamentu a aby to byly skutečně akceschopné vyšetřovací výbory. A na závěr, pane Šulci, já vím, že jste trochu skeptický a samozřejmě k tomu máte pádné důvody, protože vy jste už byl dříve ve výboru AVKO, spolupracoval jste s panem Martinem, takže dobře víte o těch obtížích, na které se narážel v celém procesu. Nicméně se domnívám, že teď se nám snad nabízí příležitost celý proces vyřešit, problém vyřešit, ale musíme na tom spolupracovat všichni a v určitý moment se mm, dohodnout, eh, zda se tedy mm, není možné dosáhnout schody na tom technickém jednání a začít tedy mm, protestovat jako Evropský parlament, anebo mm, naopak tedy můžeme té schody dosáhnout a schválit jednací řád. A já se pokusím jít tou druhou cestou a dosáhnout schválení, udělám proto maximum a uvidíme, jaká bude tedy eh, reakce eh, ostatních stran a jaká bude dohoda, které dosáhneme mezi politickými skupinami tady v parlamentu. Děkuji. OK. Dobře. Sekretariát mě požádá, abych vám připomněla, že zástupci sekretariátu politických skupin mohou být přítomni, ale nemohou vystoupit u těchto technických ověření, protože půjde pouze o technické záležitosti, zjistit, zda je možné přijít s některými akceptovatelnými úpravami, akceptovatelnými pro nás a zároveň pro komisi i pro radu. Po těchto technických záležitostech si myslím, budeme diskutovat ve větším počtu našich členů, našeho výboru, se zastoupením všech politických skupin a dospějeme k rozhodnutí, jak pokračovat, zda stejnou cestou, kterou jsme se vydali, nebo zda něco změníme a budeme vystupovat spíše jakožto politický orgán. To znamená, že by došlo k nějakému boji mezi institucemi, samozřejmě, že by to sebou neslo i politické problémy. V tomto případě by náš pan předseda měl i s předsedou parlamentu prodisko, komentovat tuto záležitost i na konferenci předsedů, protože je to téma politicky důležité. Ale nejprve skutečně bych ráda řekla, že by bylo dobré snažit se eh, nalézt alespoň část tohoto řešení. Takže Ramone, děkujeme a tím jsme se dostali skutečně na konec našeho dlouhého, velice plodného dne. A poslední informace na závěr ohledně příští schůze, která proběhne 26. května v úterý od 9 do 12.30. Bude to slyšení ohledně institucionální budoucnosti Evropské unie v rámci i mimo rámec Lisabonské smlouvy. Tam jsme vlastně Presobrok a Ferhoštát, to jsou zpravodajové a 17. června ve středu proběhne naše zasedání celý den od 9 do 12.30 a poté od 15.00 do 18.30 to bude regulérní setkání výboru AFKO. Šťastnou cestu vám přeji domů nebo se samozřejmě uh, uvidíme zítra na další výbor. Děkuji